Ja, Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, Máme obsáhlou agendu, ještě jsme přesunuli některé body ze včerejška. Bod 15, zvláštní zpráva Evropského soudního dvo, účetního dvora, promiňte. A teď já chci poprosit pana Odba, aby nám zvláštní zprávu prezentoval dříve, než udělím další slova. Děkuji za vaši trpělivost, za to, že jste přišel a prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru. Já už jsem včera trochu uvedl následnou zprávu a proto budu velice stručný. Je samozřejmě třeba navazovat na formulovaná doporučení a tato zpráva je první generace takovéto následné zprávy. Evropský účetní dvor chce takovéto následné zprávy provádět do budoucna každý rok. Tentokrát jsme se soustředili na sedm konkrétních zpráv. A co jsme zjistili? Zjistili jsme, že komise zavedla rozumný, dobře fungující systém, navazující na doporučení dvora a na žádost ehm, kontrolního orgánu. Naše zjištění odpovídala zjištěním interního auditu komise. Také jsme zjistili, že i když tedy ta zpráva byla pozitivní, tak stále je prostor pro zlepšení systému komise. Chtěl bych, eh, tak jako včera, upozornit na to i zpravodaje. Eh, ta následná zpráva dvora se týká eh, doporučení dvora my jsme zvažovali, že bychom tam zařadili i žádost parlamentu, ale pak jsme to neudělali a budu rád, když si to výbor bude přát eh, k tomu mít stanovisko, eh, že bychom tady ty stanoviska do budoucna začlenovali do našich následných zpráv, eh, pokud tam bude nějaká žádost parlamentu a rady. Jak jsem říkal, ten obrázek je pozitivní. 78% doporučeních eh, z těch zpráv bylo eh, zavedeno nebo téměř plně zavedeno. Ten uh, systém komise nás uspokojil a těšíme se na další spolupráci v nadcházejících letech, tak abychom mohli vyhotovit podrobnější zprávy o následných opatřeních. Myslím, že tím asi skončím, takže děkuji za pozornost, pane předsedo, i eh, poslanci a poslankyně. Děkuji. Děkuji, pane Odbe, za tento stručný úvod. Takže teď udělím slovo zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Otbo za jeho stanovisko. Já mohu být také velice stručný. Pokud je o význam zprávy, tak pozitivní zprávu, kterou z toho mohu vyvodit, komise bude realizovat velkou část doporučení účetního dvora. Rádi se podíváme na to, eh, jaký mechanismus přitom komise bude používat, jak je ten systém v rámci komise organizován, neboť pro organizaci follow-up je nutné, aby to bylo smysluplné a účelné. 70 pozitivního hodnocení hovoří o tom, že asi 30 tady ještě zůstává nesplněno, takže tady máme ještě prostor pro zlepšování, ale je to povzbudivé a také další doporučení Clive, tam komise to eh, ne eh, neignorovala. Určitě se tomu bude chtít dále věnovat. Děkuji účetnímu dvoru na tomto místě za jeho práci. Rád bych eh, tu otázku, kterou jste adresoval výboru, jakožto zpravodaj pro udělení absolutoria komentoval tak, že bych řekl, Jestliže si přejete, tak by samozřejmě bylo výhodné to stanovisko Evropského parlamentu zohlednit ve vašem stanovisku, protože v teorii je opravdu možné, aby doporučení účetního dvora eh, z politických důvodů bylo hodnoceno poněkud jinak. Takže Tady jsou někteří v našem kroužku, samozřejmě i zpravodaj z mé frakce. Eh, ti jako ze své zkušenosti, eh, jakožto členové regionálních eh, výborů hovoří ze své zkušenosti, že se vždy bezpodmínečně nemusela poslouchat doporučení. Eh, účetní dvůr je nezávislá instituce, pracujeme s velkým nadšením s vašimi zprávami a si myslím, že možná 99%, ale nebo převážná většina těch doporučení účetního dvora eh, je v souladu s názory našeho výboru ale určitě eh, jsou tady některé věci, které jsou eh, ne tak stoprocentně přijímány, ale by bylo by asi tedy dobré kdyby ta zpráva vašeho, vaší nezávislé instituce byla takto pochopena a já doufám, že stanovisko parlamentu takto také pochopíte. Já bych svým kolegům a kolegyním tohoto výboru navrhl, že stanovisko účetního dvora v té zprávě o udělení absolutoria, pokud jde o e, rozpočet komise, že to tedy budu integrovat, toto stanovisko, a sice proto, protože je to zpráva o follow-up a já si myslím, že se pohybujeme v této rovině. Je to samozřejmě obtížně pochopitelné a také obtížně realizovatelné. Ale my bychom chtěli jakožto e, výbor pro kontrolu rozpočtu postupovat tak, že bychom to mohli realizovat, abych tak řekl, zpětně. My se tady v, mezi koordinátory zabýváme už celou e, dlouhou dobu e, tímto problémem. Náš první nápad byl vytvořit k tomu řádné zprávy, také jsme si to už procvičili na zvláštních zprávách týkající se rybolovu, potom zprávu pana Dojče, jehož téma mě zrovna teď nenapadá, ale chtěli bychom to z Eh, zahrnout do statutu postupu Evropského parlamentu. Když už jsme ale zahájili ten postup, eh, musíme eh, k tomu mít trošku jiné stanovisko což k těmto tomto případě nemůžeme udělat tak, jako to děláme u jiných případů. Jedná se o ty tři zprávy, ale ty zprávy paní Andreas a pana Deutsche, ty už byly probrány. Já si myslím, že to nejsou žádné zprávy ve smyslu jednacího řádu a od té doby se nacházíme v interní diskuzi s jednotlivými grémii podle jednacího řádu a diskutujeme o tom, jak bychom měli zacházet s těmi zprávami účetní účetního dvora. Dosáhli jsme velkého souladu v eh, e, názorech koordinátorů, že bychom rádi zahrnuli do těch výsledků eh, širší zprávy, než jenom ty výsledky, které ukazuje vaše zvláštní zpráva, ale týká se to i jiných eh, Výboru. Otázka teď spočívá jenom v tom, jak to uděláme. Jde o to, že z toho nemůžeme udělat žádné normální zprávy. Máme dvě možnosti. Jedna možnost, najdeme novou formu zpráv, což by samozřejmě bylo systematicky to nejčistší řešení, ale to by trvalo déle. A druhá možnost, kterou my jako koordinátoři můžeme použít, to je možnost, kterou nabízí dnešní jednací řád, že tyto zprávy můžeme předat do pléna jakožto zprávy z vlastní iniciativy a nebo odpovědi na otázky, které eh, tedy můžeme tady adresovat eh, komisi. Já si nemyslím, že to je ale vhodná metoda pro všechny zprávy. Pokud se jedná o tuto zprávu follow-up, follow-up od komise, a já bych to chtěl v tom absolutoriu také zohlednit. A znovu zopakuji, že to není vhodná cesta pro všechny ostatní případy, které ten jednací řád nabízí. Takže proto nabízím svým kolegům a kolegyním, abychom se vrátili k té staré cestě, anebo ta stará cesta by znamenala, že k tomu vytvoříme pracovní dokument a to bude potom materiál pro udělení absolutoria. Já bych tedy tedy navrhl, že to hned udělám eh, a také to pro vás potom eh, dám, vám dám, to dám k dispozici, až dojde k prvnímu výměně názorů o této zprávě. Děkuji panu Gajerovi jakožto zpravodaji, nikdo další se nepřihlásil o slovo. Tak se chci zeptat pana Odbo, zda chce reagovat na stanovisko pana Gajera. Prosím, máte slovo. Chci poděkovat zpravodaji za velmi konstruktivní připomínky a jenom doplnit několik eh, skutečností. Za prvé, pokaždé, když eh, účetní dvůr provádí druhou zvláštní zprávu věci, která již byla dříve řešena, takže je možné vlastně to nazvat také hloubkovým zkoumáním těch původních zjištění. A děláme maximum v tomto smyslu a já to chápu jako vyzvání soudu zahrnout do budoucnosti Eh, také parlament a radu do těchto následných zpráv. A máme jenom velmi málo příkladů, kde by došlo k odlišným názorům či k odlišné orientaci doporučení mezi parlamentem a účetním dvorem. Takže děkuji ještě jednou eh, zpravodaji. Děkuji. Chce eh, ještě někdo říci něco? Pan Kraft, prosím za komisi. Budu stručný. Komise vítá tento nový druh zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, protože to vlastně obsahuje globální hodnocení doporučení a vážíme si pozitivních eh, ohlasů, co se týče realizace, ale také bereme velmi vážně nedostatky a slabiny, které byly zde rozpoznány, protože správný následný postup by měl umožnit eh, efektivní reakci na doporučení nejen Evropského účetního dvora, ale také Evropského parlamentu a rady. A samozřejmě všichni víte, že komise poskytuje sdělení Evropskému parlamentu a také radě a účetnímu dvoru o následných krocích po doporučeních, která byla schválena během procesu absolutoria. Děkuji mnohokrát. Auch an Sie, Herr Graf. Damit können wir tím bychom tedy mohli uzavřít tento bod. Já děkuji všem zúčastněným za to, že jsme se opět dostali do časového plánu naší dnešní schůze. A teď se chci zeptat, zda je už generální tajemnice eh, přítomná, tak vás poprosím, abyste nás informovala. Takže eh, Další bod našeho pořadu jednání, bod 12, což je Absolutorium 2011, souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise. Eh, vítám mezi námi k tomuto bodu paní generální tajemnici Evropské komise, paní Catherine Dejou. Vítám vás srdečně na naší schůzi jsme rádi, že tady můžete mezi námi být a tady můžete zůstat na tom místě, kde sedíte, ale i tady nahoře jste mezi námi srdečně vítána. Dále tady vítám zástupce Evropského eh, účetního dvora a také příslušné členy Evropského soudního dvora, pana Hedrika Odbo a Baudilia Tomeho Muguruzu. Teď se chci zeptat pana zpravodaje, zda chce na úvod něco říci, anebo zda můžeme okamžitě začít s tím účetním dvorem. Rád začnu No takže moje první otázka, která se týká generální tajemnice, první bod, který chci prodiskutovat. Paní generální tajemnice, srdečně vám děkuji za vaši dnešní přítomnost. Měla jste velmi nevděčný úkol. To znamená, že u vás prakticky zůstává všechno to, co jsme ještě nemohli probrat eh, v těch jednotlivých slyšeních. Možná, že to tedy probereme dneska, částečně to vyplyne z otázek, které byly adresovány generální tajemnici a mají poněkud všeobecný charakter. A dnes tedy společně s vámi, paní generální tajemnice, a také s ostatními kolegy bychom rádi diskutovali o hodnotící zprávě komise. Jak je to předepsáno Lisabonskou smlouvou, měla by tato hodnotící zpráva být nástrojem, který nám umožní podívat se do performance eh, audit. Já to formuluji velice opatrně, takže dochov, do, dodržování pravidel a otázka Zda je to opravdu teď na místě, to s tím se musíme vypořádat. Já děkuji paní Forkovské ze sekretariátu, která mě podpořila při vypracovávání té zprávě pro absolutorium a organizovala to tak, jako můžeme říci, že 90 těch eh, zpráv amerického soudního dvora je zaměřeno nikoliv na tu compliance, ale na dodržování mm, pravidel auditu. Teď tedy chci říci, pokud tedy, teď budu hovořit trošku ironicky, otázka je, pro zda nebyly obálky otevřeny o pět minut dříve, třeba když se jednalo o nějaké výběrové řízení. Já si nemyslím, že je to všechno spojeno jenom s politickými dopady, ale tady se jedná o počet chyb, závažnost chyb, politické dopady chyb a jak dalece je to skandální. Eh, méně se musíme zamýšlet eh, na tom, nad tím, že je to takové takový vedlejší politický efekt. Pokud jde o hodnotící e, zprávu, tak je to pro komisi poněkud obtížné. Jak chceme tedy hovořit o rozpočtu, když tady máme více než 300 miliard eur, když ty peníze tečou do tisíce projektů a jak můžeme vytvořit všeobecně uspokojivou hodnotící zprávu, která by nebyla dva metry tlustá, abychom s ní vůbec mohli zacházet a za druhé je třeba, abychom měli určitý přehled o těch, o těch informacích. Takže je to opravdu obrovský úkol vrchol, eh, na kterém musí každý stroskotat, protože vždycky najdeme nějaký bod, který nebude dostatečně obsáhlý nebo dostatečně přesný, nebo tam budou nesprávné parametry a komise musí nutně udělat něco špatně, protože je to neuspokojivý stav. Eh, takže tady máme eh, už to, o čem hovořili oba kolegové přede mnou a pracovali s tou hodnotící zprávou a ta byla dosti silně kritizována. Pro mě to zatím není žádný centrální sporný bod, protože vím, že komise byla před těžkým problémem a Rád bych s útvary komise, ale i s jinými frakcemi a s jinými kolegy tohoto výboru vstoupil do diskuze. Ale co vlastně očekáváme od této hodnotící zprávy a jak ji můžeme zeštíhlit tak, aby jsme se v ní vůbec vyznali a aby to bylo politicky korektní, tak abychom mohli udělat určitou výpověď a abychom z toho mohli také odvodit závěry pro další práci. To je vlastně náš job. A jediný bod, který mě tady teď napadá, je, že my v této komisi pro absolutorium dneska bychom s tím mohli začít, že povedeme tedy dialog s paní Catherine Day a zástupci komise. A to je také moje pracovní hypotéza pro absolutorium, jak by to vypadalo, kdybychom to zaměřili na Evropu 2020. Jak by to vypadalo, kdybychom řekli, že jsou tady ty závažné body eh, evropské politiky, které mají už určitý cíl. A my jakožto kontroloři rozpočtu můžeme říci, že budeme spokojeni s tím, když komise popíše v hodnotící zprávě kroky, které třeba udělat, aby se cílů dosáhlo, a jedna, a dvě popíše, jakou roli, eh, jak tedy můžeme se zbavit té situace, abychom dospěli k žádoucím výsledkům. Jak tedy komise by měla zasahovat v případě, že některý z předpokladů není splněn a jak můžeme dospět k nějakému bodu, kde bychom se dohodli, což od této hodnotící zprávy očekáváme a kde tedy bude možné formulovat pevný katalog našich očekávání a potom můžeme očekávat, že eh, to tato očekávání budou uskutečněna a jak můžeme v budoucnu měřit úspěch. To je tedy moje hypotéza. Samozřejmě eh, vím, že k tomu budou další komentáře, ale myslím si, že by nebylo fér, kdyby komise měla stát před úkolem, že by měla dělat hodnotící zprávu a měla by být neustále kritizována, protože e, určité body v té hodnotící zprávě nemůže splnit. Za prvé můžeme mít možnost nebo musíme mít možnost s tou zprávou pracovat, za druhé musíme z toho vyvodit politicky správné závěry a za třetí, když nedosáhneme těch bodů, tak musíme mít možnost kritizovat toho správného partnera. To je cesta, která vede ku předu a já doufám, že je to konstruktivní cesta, než kdyby komise nás musela každoročně zásobovat dvěma kilogramy papíru, o niž všichni víme, že je velice obtížné takovéto zprávy zpracovávat a dospět do konstruktivního postupu. Tak to byly takové moje připomínky a podněty na počátku dnešního odpoledne, ale nechci bránit nikomu v tom, aby položil své otázky paní tajemnici. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní už uděluji slovo zástupcům účetního dvora. Chcete vystoupit oba, nebo kdo z vás začne? Kdo chce začít? Pan, pan Tome, prosím. Eh. Děkuji, pane předsedo, vážní poslanci, vážené poslankyně. Výbor již eh, projednal administrativní výbory dalších orgánů a nyní je třeba se zabývat eh, dalšími výdaji komise. Tyto představují 67 celkových administrativních výdajů všech institucí. Eh, komentáře a připomínky, které jsem učinil v mých předcházejících eh, bodů pořadu jednání plně platí. V kapitole 9 této výroční zprávy dospěl účetní dvůr k závěru, že administrativní výdaje všech institucí a orgánů Evropské unie jsou stiženy celkovou chybovostí 0,1% a Systémy kontroly a dohledu jsou v souladu s požadavky finančního nařízení. V souvislosti s komisí Účetní dvor zaznamenal slabiny ve dvou oblastech. Jedna se týká výpočtu a platby sociálních dávek zaměstnancům a druhá se týká postupu při veřejných zakázkách. V 15 eh, případech z 28 auditovaných Informace o osobním a rodinném stavu pracovníků nebyly aktualizovány a vedly k nesprávným platbám v šesti případech. V souvislosti se čtyřmi auditovanými veřejnými zakázkami účetní dvůr zjistil slabiny ve třech z nich. Pokud jde o aplikaci kritérií udělení veřejné zakázky ve fázi výběru, použití podobných kritérií několikrát během hodnotícího procesu a nekonzistentnost při hodnocení a výběru u kritérií selekce. Kromě toho v rámci, při uzavírání několikanásobného rámce smlouvy jeden z, ze soutěžitelů nebyl ve fázi výběru vyřazen, přesto, že nesplnil podmínky. Také doplň, doporučím, pane předsedo, aby, do, do, aby všem institucím a orgánům, tedy tato doporučení, aby platila také pro Evropskou komisi, pokud jde o aktualizaci osobního stavu zaměstnanců, smluv se zaměstnanci a postupu při veřejným zakázkách. Vítám vaše otázky a Mnohokrát vám děkuji za vaši pozornost. Thank you very much, Mr. Tome. Děkuji, pane Tome, pan Odbulis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji členům výboru, kolegům účetního článek 218 předpokládá, že komise předloží hodnotící zprávu a tato zpráva bude součástí absolutoria. V letošním roce máme dvě hodnici zprávy a dvě reakce z účetního dvora. První zpráva komise přišla v únoru loňského roku a účetní dvůr odpověděl stanoviskem v červnu. Druhá hodnotící zpráva přišla v listopadu a účetní dvůr zareagoval prezidentským dopisem, který má být zahrnut při projednávání absolutoria. Pokud je o první hodnotící zprávu, účetní dvůr dospěl k závěru, že byla zpráva vágní, neobsažná a poskytovala malou přidanou hodnotu. Druhá hodnotící zpráva znamená jasné zlepšení. Komise prošla veškerými oblastmi politického rozhodování v roce 2011 a ve všech politických oblastech eh, tedy se vyrovnala lépe a souhlasíme, že tedy došlo ke zlepšení. Komise také uznala, že třeba ještě na této otázce více postoupit a proto mé hlavní sdělení z druhé hodnotící zprávy je, že ta zpráva zatím neposkytuje dostatek relevantních důkazů toho, co dosáhly politiky EU. Do značné míry, a i to naznačil zpravodaj, existuje schoda mezi účetním dvorem a komisí v tom, jak rozumíme tomu, kam je třeba směřovat. Ale účetní dvůr sdělil, že potřebujeme spolehlivý systém pro sběr dat o jednotlivých eh, ukazatelích výkonu. Za druhé, eh, s tím, že to není možné splnit přes noc a bude to trvat, Učení v že základy tohoto systému musí být vytvořeny během přípravy nového programovacího období. A potom účetní dvůr také sdělil, i když uznává, že to potrvá určitou dobu a zahrne celou dobu kroku ze strany komise, my jsme doporučili, aby komise předložila plán nebo přehled z záměrů v oblasti řídících procesů a aby tedy to orgán, který uděluje absolutorium, obdržel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Odbo. My jsme nyní slyšeli prohlášení účetního dvora a nyní bych chtěl vyzvat paní generální tajemnici komise, paní Catherine Day, aby zareagovala jménem Evropské komise. Vítejte v našem výboru, paní Day. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem ráda, že jsem zpět. Děkuji za každoroční pozvání v rámci procesu udělení absolutoria. V listopadu 2012 komise zveřejnila své druhou hodnotící zprávu o financích Unie na základě dosažených výsledků a jak předřečníci řekli, to je, tato zpráva je vyžadována na základě Eh, článku 318. My jsme vzali v úvahu informace parlamentu a účetního dvora o první eh, hodnotící zprávě. Já jsem pečlivě naslouchala vyjádření výboru v loňském roce a my jsme převzali vaši kritiku v druhé zprávě. A podle našeho názoru, a to slyším velmi ráda, co sdělil právě zástupce účetního dvora, jsme přesvědčeni, že druhá hodnotící zpráva je mnohem globálnější a jsem ráda, že došlo ke zlepšení, která jsou uznána také v některých písemných otázkách z tohoto výboru, na které jsme reagovali tento týden. Tedy ta druhá zpráva poskytuje hodnotící výsledky u všech hlavních kapitol rozpočtu, tedy odpustili jsme selektivní přístup v první zprávě, takže nyní máte globální přístup, který je snad v souladu s doporučeními parlamentu a účetního dvora. Jsou zde definovány klíčové aspekty přidané hodnoty, efektivita a účinnost. A také jsme se snažili vyrovnat s cíly finančních programů. Avšak, a to je také jedna z hodnot, zprávy dochází také k odchylkám, pokud jde o výkony. A vzhledem tomu, že končí současný finanční rámec, tento rok je poslední v současném víceletém finančním rámci, Evidentně je třeba provést průběžné hodnocení a ty závěry nejsou definitivní, pokud jde o dopady, které jsou nevyhnutelné, pokud jde o spuštění některých programů. Avšak zpráva definuje ponoučení a také určuje tam, kde došlo k přizpůsobení, ať už u probíhajících programů, nebo jak komise využila tato ponaučení pro další kolo víceletého plánování. S tím, uznáme jako první, že je potřeba rozvinout náš systém reportingu o výkonech. Je třeba to dokonalit, zejména pokud jde o úřad, který udělá absolutorium. A do značné míry se velmi shodneme s parlamentem a účetním dvorem v tom, na co se máme zaměřit a kam by mělo směřovat naše úsilí. Pracujeme na rozvoji interních systémů, které mají zlepšit reporting, na další víceleté období, které začne v lednu příštího roku až do roku 2020. Existují různé nástroje reportingu, které jsou relevantní pro tuto činnost. Jsou to zprávy o činnosti, výroční zprávy o činnosti, hodnoti, hodnocení a audity výkonu účetního dvora. Jak řekli předřečníci, musíme najít správnou kombinaci vstupu a rozvinout celkový proces, abychom zlepšili naši, náš reporting o efektivitě a přidané hodnotě EU stejně tak jako globální dopad na naše ekonomiky a společnost. A k tomu potřebujeme institucionální pomoc. Opíráme se o parlament a radu, abychom zachovali jednoduchý rámec navržený komisí na příští MFF, abychom měli jasný monitorovací rámec. A musím říci, že jsme v tomto směru poněkud znepokojeni, když vidíme, jak se vrací určitá míra složitosti při vyjednávání a ty, ty cíle a jednoduchost, která byla navržena, se vytrácejí, takže vyzývám k tomu, aby nám parlament pomohl eh, k dosažení jednoduššího celkového rámce, aby ty výsledky byly sledovatelné a zložené na výkonech. Takže se chystáme na další hodnotící zprávu za rok 2012. Účetní dvůr požádal, aby byla zveřejněna podstatně dříve, takže se snažíme synchronizovat další podobu zprávy se, se syntetickou zprávou o dosažených výsledcích v červnu. Takže vlastně pokryjeme snad jenom několik dalších měsíců, ale bude to lepší, když se dostaneme vlastně do souladu s požadavky a budeme působit tedy v souladu a výsledky budou tedy v budoucnosti použitelnější pro proces absolutora. Děkuji, pane předsedo. Um, Děkuji a nyní zahajeme rozpravu. A my jsme vám poskytli celou řadu písemných otázek, dostali jsme písemné odpovědi. Kolegové ve výboru se přihlásili do diskuse jako první Inge Kresle, prosím. Děkuji paní generální tajemnice, za to, že jste k nám přišla. Je to velice zajímavé, když si s vámi můžeme vyměnit názory. Chci začít problémem, který mi leží na srdci nejenom mě, ale i kolegům alespoň někteří se s tím na mě obrátili a sice způsob, jakým dostáváme informace. Ta, ty písemné odpovědi a písemné dotázky, to by měly být odpovězeny v 25 řádcích. To bylo takovéto sdělení. Bylo by hezké, kdybyste nám mohla vysvětlit, proč považujete za nutné, když se podívám na odpovědi na ty otázky a na své vlastní písemné otázky, tak musím říci, mohl by to být podstatný přínos k odstranění byrokracie, kdyby ty otázky byly zodpovězeny tak, jak je přiměřené, aby to tedy reagovalo na obsah. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby přílohy pro písemné otázky byly také k dispozici a sice všechny. My opakovaně zažíváme, že ty přílohy nejsou vždycky k dispozici a všichni se musí ptát znovu. Bylo by pro zjednodušení hezké, kdybychom mohli dospět k lepšímu výsledku vlastně to zhuštění těch eh, odpovědí spočívá v tom, když například Olaf dává víc odpovědí na informace nežli parlament, tak to považuji za podstatné. A mezi, eh, mezi řádky si pak můžeme přečíst odpověď. Eh, a pak v podstatě se ty odpovědi eh, smrsknou. Viděli jsme to i v posledních letech, kdy se jednalo o personální statut, alespoň to, co jsem zaslechla. Já si myslím, že je opravdu smutné, že to takto bylo řešeno a já si myslím, že otázka, jak dospět k lepšímu výsledku, než je dnesku, tady zůstává. Nechci zdržovat, pane předsedo, ale mám několik přání. Jde o to, aby alespoň ty otázky, které klademe, aby na ně bylo odpovězeno. Mám otázku například 44, například kolik míst se obsahuje, obsazuje podle konkurzů. Právě jsem se také ptala na tento počet a ta, odpo- ta otázka zůstala bez odpovědi. Pak by bylo také hezké. Chtěla bych E- Nechci tady přečítat, na co všechno jsem nedostala odpověď, to bych mohla dostat třeba v druhém kole, ale já nepovažuji za správné, že otázky nejsou zodpovězeny. Tak tolik tedy k tématu odpovědi a neodpovědi. Chci se ještě zeptat na jednu věc. Vzala jsem na vědomí vaši odpověď eh, na otázku 53 týkající se mobility generálního ředitelství. Uh, na vědomí, je tady docela nápadné, že právě podle, podle mého názoru jsme všichni mobilní, dokonce jsme k tomu nuceni. Komise už ztratila dobré lidi, například tehdejšího generálního ředitele Ecofinu. Ten řekl, že se nenechá pořád přesazovat a řekl, že to, co zná, je jediné jeho bohatství a proto tady nás raději opustil. Já si myslím, že by bylo dobré eh, zda, zjistit, zda pravidla platí jenom pro někoho nebo pro většinu. Pravidla, která platí pro většinu, to je otázka třeba znovu jmenování Michela Petita jakožto předsedy ad hoc komity. Já jsem se také snažila říci to panu Barosovi. Já si myslím, že integrita komise směrem navenek je spochybňována, protože pak někdo odchází třeba z knížecí penzí do privátní sféry, do nějaké advokátní kanceláře nebo do společností, které se zabývají lobbyingem. Někdo takový by neměl eh, mít eh, tady v komisi co dělat. Znovu tedy chci říci, jedná se tady o to, že nechci spochybňovat osobní integritu pana Petita, ale děkuji vám, že to zohledníte. Děkuji paní Gresle a teď tedy má slovo kolega Hýbe. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych reagovat na otázku nebo hned navázat na otázku paní Gresle, pokud jde o interní princip rotace v komisi to za určitých předpokladů, například věk, to je dokonce závazné, právně závazné pokud tedy správně eh, interpretuji pokyny, které tam jsou uvedeny. Já si myslím, že princip rotace má velký význam pro komisi, pokud jde o důvěru, důvěru směrem navenek. Myslím si, že s rotací generálních ředitelů víme, že e, se tady nebude e, budovat e, jakýsi komplex znalostí určitého panstva a to je absolutně nutné. Co ale nechápu, proč tady jsou určité výjimky? Čím se ty výjimky odůvodňují? I v té funkci, kterou zaujímáte. Já bych eh, chtěl aby mi někdo řekl, jak se může zdůvodnit ta výjimka, když někdo chce nějakého generálního ředitele jmenovat znovu. Proč se eh, ne, na tom nepodílí příslušný výbor, aby se to legitimovalo? Ale proč tedy se to nedělá za větší účasti? tak, jak se to dělá teď, to nejde, že, se, že vznikají výjimky a víte, že to je nemoc Evropské unie. Tam, kde jsou výjimky, tam to vzbuzuje, vzbuzuje samozřejmě nedůvěru. Pokud jde o metodu hodnocení, tady přiznávám, že komise má před sebou horu úkolů a jak to má vyřešit. Pan, pane kolego Gajere, to, co jste navrhl, považuji za špatné řešení. Je mi líto, že nejsme stejného názoru, pokud jde o strategii 2020, zaměřit se na ty indikátory, které jsme tady eh, pro strategii 2020 určili, například počet absolventů, žáků, teda nebo studentů s vysokoškolským vzděláním, počet eh, dětí v, eh, ve zařízeních předškolních. Tady se vás ptám, máme my, jakožto Evropané, za to politickou zodpovědnost, zodpovědnost? třeba pokud jde o školství v, severním Porýní, Westfálsku nebo v Holandsku nebo v Řecku, kdo za to bude trestán, kdo bude pohnán k zodpovědnosti. Za to přece musí nést zodpovědnost zodpovědní politici za oblast školství přímo na místě. Zahrnout toto do indikátorů strategie 2020, to je pro mě problematické. Můj návrh by byl proto tento. A prosím také komisi, aby se držela toho, kde má vůbec kompetence, neboť jenom něco takového může mít v podstatě přidanou hodnotu a nemusíme tady definovat jakýsi myšmaš. E, takže infrastruktura, to je velice důležité, co se skutečně postavilo, kde je potřebná rozvojová pomoc, e, vojenské mise, výzkumné projekty, všechno tedy věci, kde skutečně máme společné evropské hodnoty a nejenom, kde se tak tváříme, jako bychom tyto hodnoty měli. Tam to bych tedy považoval za nebezpečné, kdyby to bylo zahrnuto do hodnotící zprávy. Takže shrnuji. První otázka se vztahovala na princip rotace, druhá otázka na metody hodnocení. Pan kolega Gajer předložil návrh, já jsem předložil návrh. Možná bychom mohli eh, od komise slyšet nejenom zásadní návrh pro hodnocení eh, o něco o té přidané evropské hodnotě, ale rád bych slyšel několik praktických příkladů, jak si můžeme představit evropskou přidanou hodnotu v hodnocení. Děkuji vám. Děkuji. Pan Palčitis má dal, jako další slovo. generální sekretáře, pagal Europas auditų rūmų Pane předsedo, paní generální tajemnice, z té zprávy účetního dvora můžeme vyvozovat, že v různých agenturách Eh, existují eh, konflikty, pokud jde o evropské zájmy. Tato otázka si zaslouží analýzu a možná změnu struktur a Tyto zájmové konflikty eh, by tímto způsobem mohly být odstraněny. Nemyslíte si, anebo si myslíte, že současná situace je uspokojivá, a nebo by měly být změněny zásady tak, aby všechny agentury pracovaly na stejném systému a abychom zamezili konfliktu zájmu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem tady za předsednickým stolem paní Dejová. Vidíte mě. Viděl jsem, že hledáte původ mého hlasu, tak teď už mě vidíte. Vítám vás zde a mám otázku na tabákovou směrnici v souvislosti s kauzou Dalí. Eh, my jsme dvakrát eh, si přečetli, že konzultace mezi útvary ohledně směrnice o tabákových výrobcích eh, neproběhla. 25. července jsme dostali dopis od paní Bestory za generální ředitelství Sanko a tam byly k tomu různé poznámky a říká nám, že vzhledem k citlivosti a politické povaze této otázky ne, není možné provádět tu konzultaci mezi útvary. Když vy tady hovoříte o politické citlivosti, co tím máte na mysli? Je tu 156 otázek, vaše útvary zodpověděly některé otázky a bylo rozhodnuto po říjnové Evropské radě. A proč není neobvyklé uspůsobit Eh, harmonogram ohledně předkládání návrhů. Tyto konzultace mezi útvary. To je interní věc v komisi, ale je to něco jiného, než že se zruší prezentace nějakého návrhu. Dochází k tomu často, že ta konzultace, zdůrazňuje ještě jednou to slovo konzultace, nejedná se o předložení návrhu, ale o konzultaci. Stává se to tedy často, že by se konzultace takto zrušila a čeká se místo toho na rozhodnutí samitu <clears throat> nebo plenárního zasedání parlamentu. Uh, v říjnu se také na samitu hovořilo spíše o e, krizi eura a nikoli o směrnici o tabáku. Nyní ke transparentnosti. Panu Dalimu se vytýká, e, aspoň mu to tedy vytýká předseda Barroso, že porušil některá pravidla mm, VHO ohledně tabákových výrobků, ale v Evropské komisi je řada úředníků, který, kteří mají kontakty s tabákovým průmyslem eh, a tam to bylo tedy v souladu s pravidly. Je to obvyklá praxe, že eh, úředníci mimo generálního ředitelství Sanko, protože samozřejmě generální ředitelství Sanko má tuto otázku eh, na starosti, takže je celkem pochopitelné, že tam nějaký kontakt je při dodržení pravidel, ale mimo tedy generální ředitelství Sanko a mimo eh, právní službu komise je eh, to normální, že jiní úředníci, třeba ze sekretariátu, eh, mají ty, navažou ty kontakty ještě předtím, než oficiálně proběhne konzultace mezi útvary. To mi připadá nejmenším podivné. A pokud jde o ta setkání, u otázce, otázky 17, toho obsáhlého eh, dokumentu na straně 37 nám říkáte, eh, že tedy vy, že tam je celá řada kontaktů úředníků s tabákovým průmyslem a pak tam uvádíte, že generální sekretariát neměl takové kontakty. To je mm, jasné, velice jasné prohlášení. Ovšem, existuje elektronická pošta, Eh, která v, byla tady zveřejněna. Eh, byl to mail panu Deronovi z vašeho počítače. Eh, a vy tady tomu pánovi ze Swedish Match sdělujete, že pan Dali podal demisi kvůli záležitostem z května 2012. Proč tedy tato elektronická pošta není uvedena v seznamu kontaktů? To jsou kontakty přece mezi vámi a tabákovým průmyslem. A v tom seznamu, který nám eh, jste zaslala, eh, tento mail není uveden. A vy sama, eh, kromě tohoto mailu, jste měla přímé osobní kontakty s Estok a se Swedish Match. A já se tedy ptám, zda vás informovali o tom, co se jim nelíbí na tabákové směrnici, jakým způsobem vám to sdělili. A pak ještě jedna zvláštní věc, paní Dejová. Někdy jste popisována jako 28. komisařka. Jste vůbec nejvyšší úřednicí Evropské komise. Je součástí vašich výsad to, že sledujete, eh, aby na nějaké stížnosti se skutečně reagovalo? Můžete nám osvětlit, jak to v praxi eh, funguje? Zda už tomu došlo? Eh, pokud jde o pana Petita, na to se už ptala paní Gresle a nebudu se k tomu vracet, ale mám otázku ohledně eh, tabákových dohod. První dohoda byla uzavřena s Philip Morris v roce 2004, já jsem se tehdy toho účastnil a chtěl bych se zeptat na následující. S odstupem si říkám, zda v té dohodě nejsou pasáže, které nejsou tak tajné a které by mohly vyvolávat dojem, že existuje dohoda mezi komisí některými členskými státy a tabákovým průmyslem v tom smyslu, že pokud evropské instituce se rozhodnou pro takovou či takovou cestu, která nevyhovuje tabákovému průmyslu, že potom by ta dohoda se mohla vypovědět, anebo že by se museli, eh, že by se přestali vyplácet nějaké částky. Máte informace o takovýchto umluvách, nebo to je jenom fikce? A pak ještě další věc. My jsme se setkali s panem Ševčovičem v listopadu 2012 eh, v parlamentu a to se týkalo 900 expertních skupin, které fungují po celé komisi, eh, které tedy vstupují do komise a tak to prostě je. Pan Ševčovič to nijak nepopřel, ale já bych byl rád, abyste nám řekla, jak je tomu s projekty na reformu těchto expertních skupin a můžete okomentovat to, co se objevuje v tisku, a sice, že skupina na vysoké úrovni Edmunda Stoibera, s nímž jsme se tady před několika měsíci setkali a který má na starosti e, správní otázky, tak v tisku jsme se dočetli, že pan Stoiber využil tuto expertní skupinu k tomu, aby pozval experty e, nějaké firmy aby se vyjádřili k směrnici o tabákových výrobcích. Je to pravda, tyto zvěsti? A pokud ano, je to přijatelné, aby expertní skupina pověřená eh, s omezením byrokracie eh, se vyjadřovala k těmto otázkám? A došlo snad k nějakému eh, porušení pravidel nebo ne? Prosím. Děkuji. Další kolega Derek Won. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vrátit eh, diskusi eh, k tomu souhrnnému rozpočtu. A moje první otázka se týká právě souhrnného rozpočtu EU eh, a konkrétně komise. Já také sedím v rozpočtovém výboru a každý rok bojujeme s radou ohledně položek pladeb. Rada je eh, zřejmě eh, ráda, když může navyšovat závazky, ale příliš potom se jí nechce navyšovat platby. A v důsledku toho téměř každý rok zjišťujeme, že není dostatek pladeb tak, aby bylo možné naplnit závazky, na nichž jsme se dohodli. A to samozřejmě nese své důsledky. Například eh, to jsou některé právně uzavřené dohody, eh, které se nesplní, to má určité dopady. Pak je tady také potenciální možnost toho, že EU eh, e vlastně bude mít problémy s nějakými eh, úroky z prodlení. A já bych se tedy chtěla zeptat, zda existuje nějaká analýza finančních dopadů kvůli nedostatku položek pladeb jak v předchozích letech, tak v roce 2013. Další otázka. Víte, že je tady ambice naplnit pětiprocentní snížení počtu zaměstnanců. Eh, je to tedy 1% každý rok po pětileté období a já se ptám, zda jste už nějak analyzovali dopady, jaké dopady to bude mít na komisi a obecně na jiné evropské instituce. A má poslední otázka ta se týká jak tohoto výboru, tak vás. My samozřejmě chceme kontrolovat rozpočet komise, chceme se ujistit, že budeme tedy z hlediska nákladů fungovat efektivně. A proto se ptám, byla provedena nějaká e, analýza nákladů e, na zodpovězení otázek europoslanců e, v tomto roce a analyzovali jste náklady eh, tedy na zodpovězení otázek přímo od tohoto rozpoč- eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu? Děkuji vám, pane kolego Vone A nyní pan Liberacky, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Chciałem wrócić do wątku podniesienia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se vrátil k tomu, o čem hovořil pan Balcitis a pan Stes. Eh, paní generální tajemnice, vy za každou cenu se snažíte vyhnout jakýmkoliv diskusím o možném střetu zájmu. Máte nějaké informace eh, o konfliktu zájmů v souvislosti se zprávou Evropského účetního dvora o jednotlivých evropských agenturách? A nebo nám možná tedy řeknete, že už tam žádný problém není a že tedy nepotřebujeme žádné další zprávy Evropského účetního dvora a měli bychom vám tedy věřit, když nám řeknete, že žádný takový střed zájmu neexistuje? Že pokud tedy došlo k nějakým nedostatkům, například v případě komisaře Dalího, Děkuji, Otázka jménem eh, frakce ALDE. Kolega Statev eh, zmínil skupinu na vysoké úrovni, která se zabývala tímto tématem administrativní zátěže. Já bych tedy chtěl hovořit o speciálním případu. Jedná se o existenci té skupiny na vysoké úrovni vůbec. V písemné odpovědi na naši písemnou otázku jste prohlásila, že že, to se, že se to týká postupu ex ante a že je tato otázka u komise v podstatě lépe usídlena nežli v nějaké externí instituci. Můžete tento aspekt ještě jednou vysvětlit? Nás zajímá, co se stane se skupinou na vysoké úrovni která by měla řešit administrativní zátěž po roce 2014, měla by být opakovaně zřízena nebo ne? A proč jste tohoto názoru, že interní impact assessment komise vede k lepšímu prověření administrativní zátěže postupem ex ante, nežli v nějaké zcela nezávislé instituci? Možná, že byste i k tomu mohla zaujmout stanovisko. Děkuji. Nikdo další se momentálně z členů výboru nehlásí do diskuze, takže paní Catherine Day, máte slovo. Děkuji. Je to dlouhý seznam otázek, pokusím se na ně zodpovědět. Za prvé, pokud jde o parlamentní interpelace. Pokud se dobře pamatuji, dostáváme 12 tisíc otázek od parlamentu. A to znamená velký objem analýz a zpracování překladů. A komise ne hovořila o nákladech, ale já uvedu jeden příklad. Často dostáváme otázky mm, které se týkají veřejně dostupných eh, záležitostí. A proto předáme informaci, že na této adrese je možné získat tuto informaci. A pokud rozdělíme otázky regionálně, tedy dostáváme individuální otázky podle regionu na strukturální fondy, a například rozdělení fondů podle jednotlivých regionů v členském státě, takže by se dalo skutečně ušetřit v tomto směru. Kromě toho máme omezení počtu znaků. Někteří kolegové píšou velmi dlouhé odpovědi a jiní zase opakují otázku a potom píšou odpověď. Stačí napsat odpověď. My se snažíme poskytnout požadovanou informaci, ale co možná nejúsporněji. Je mi líto, zda paní Gresle nedostala pokud paní Grace nedostala naše odpovědi z nějakého důvodu, včetně otázky 44, já jí dám odpověď klidně nyní. A je mi líto, že tady se to nepodařilo. Pokud je otázku, která zde byla položena, je to tedy mobilita pracovníků a je pro mě samotné, to, pro mě samotnou to bylo velmi užitečné, že jsem pracoval v různých odděleních a pro kolegium komisařů je to tedy rozhodnutí, jak, na jsou tedy jmenováni do funkcí generální ředitele a proto na to neodpovídat nemohu. Máme tedy obecná pravidla a také výjimky. Pokud jde o hodnocení, souhlasím, že to je obrovský úkol a bylo by užitečné pro nás, kdybychom se mohli shodnout eh, lépe na tom, eh, čeho chceme článkem 318 dosáhnout v té zprávě, protože pokud sledujeme cíle Evropy 2020, tak to je mnohem širší otázka, než eh, sledovat naplňování výkonu programů financovaných z prostředků EU. My jsme předložili návrh aby u následujícího finančního období strukturální fondy byly směřovány k dosažení cílů tedy Evropy 2020. A toho je třeba dosáhnout a je třeba se dohodnout s členskými státy, jakým způsobem se to bude plnit. Takže nejdříve potřebujeme právní základ, potom příslušný rámec a potom bude možné vytvořit systém pro monitoring, abychom mohli sledovat tedy výkony a dosahování těchto cílů. A opět tedy evropský rozpočet je velmi nízký oproti rozpočtům v národních, tedy v jednotlivých členských státech. Je třeba, a pokud budeme se zabývat pouze přidanou hodnotou, tak eh, tam to bude spíše fungovat jako, jako katalyzátor, nedokáže to samotný, tedy rozpočet EU. Pokud jde o agentury, tady bych chtěla připomenout, že společně s parlamentem jsme strávili mnoho času eh, tím, že jsme se snažili strukturovat podobu agentur a postupně jsme se snažili změnit eh, ty agentury, kde struktury už nejsou takové, jaké by měly být, což eh, neznamená harmonizovaný přístup k agenturám, Znamená to uplatňování určitých zásad. V některých agenturách komise není vůbec zastoupená, jinde zase agentura má obrovskou řídící radu, řídící výbor a komise na konci loňského roku zveřejnila cestovní mapu, která ukazuje, jak bychom měli postupně zlepšovat strukturu agentur EU. Také bych chtěla podotknout, že komise neodpovídá přímo za agentury. Ty jsou řízeny a někdy komise má místo na řídící radě, pokud jde o rozpočet, ale neodpovídá za agenturu jako takovou. Děláme maximum, ale to je odpovědnost tedy sdílená. K otázkách tedy týkající se tabákové směrnice a dalších souvisících, pokud jde o přípis, který jsem zaslal panu generálnímu řediteli, tam jsem pouze doporučovala, aby to bylo spuštěno bez, bez odkladu a tam došlo k mezi oborové konzultaci. A myslím, že je velmi důležité, abychom na generálním sekretariátu v právní službě dělali průřezově naši práci a zajistili, že návrhy komise jsou v souladu s pravidly, o kterých komise rozhodla. A mohu to zhrnout tak, že my jsme odpovědní za konzistentnost v politikách komise. My jsme ti, kteří zajišťují, že komise respektuje rámcovou dohodu s parlamentem, že budeme tedy stanovit, dodržovat pravidla stanovená kolegiem, pokud jde o proporcionalitu a subsidiaritu. A také se zabýváme otázkou kvality. Chceme zajistit, že jednotlivé politiky a jednotlivé názory byly v rámci příprav za ty v úvahu, aby se nezjistil na poslední chvíli, že byla vynechána některá důležitá politická oblast. A také se zabýváme načasováním, plánováním z hlediska času, jaké vnější akce probíhají, a to včetně plenárních jednání parlamentu nebo zasedání Evropské rady. A bohužel jsme v situaci, kdy dochází řadě úniku dokumentů, pokud se dostávají do mezi eh, odvětvové konzultace. A pokud a někdy se stává, že první návrh dokumentu je interpretován jako návrh eh, komise. to tak není. Dokument komise je ten, který byl schválen kolegiem. A to vše je součástí mé pravidelné činnosti. To jsem dělala spolu s kolegy z právní služby abych zajistila, že DG Sanko nespustí mezioborovou konzultaci, než bude vzat v úvahu průřezový horizontální, tedy plán. A to se stalo a ty postupy jsou naprosto standardní. A mezioborová konzultace byla spuštěna a návrh byl předložen poté radě a parlament. Jsem přesvědčena, že pravidla SZO které, které komise prosadila, byla dodržena a bylo by rozumné říci, že pouze navrhující oddělení by mělo naslouchat eh, názorům jednotlivých zástupců. Komise vel, pracuje velmi otevřeně. My zveřejňujeme naše analýzy, naše záměry, zveřejňujeme cestovní mapy pro hodnocení dopadu a to vše láká pozornost a právě má tento účel. A tady skutečně očekáváme jiné názory, takže není nezvyklé, že by generální eh, tajemnice naslouchala celé řadě názorů od zúčastněných subjektů. My si myslíme, že máme povinnost být dostupní, abychom naslouchali těm, kteří s námi chtějí hovořit. E-mail, který jsem zaslouchala 16. října, byla pouze informa potvrzení veřejně dostupných informací, jak víte v tomto případě, to se týká komisaře Dalího, bylo to spuštěno informací komise, komise od Swedish Match a já jsem je informoval o tom, že bylo vyšetřování ukončeno a můj e-mail jenom informoval, že to je věc, která proběhla komisí, takže to nepovažuji za kontakt. Bylo to pouze formální sdělení společnosti, že něco bylo tedy zveřejněno v minulosti nevím a nejsem informován o podrobnostech eh, dohody, tabákové dohody z roku 2004, takže to nemohu komentovat, ale jsem si vědoma práce, kterou pán místo předseda Ševčovič dělá, pokud je o expertní skupiny, už se s ním spolupracujeme a pokud je o aktualizaci způsobu, jak jednotlivá generální ředitelství řídí své odborné skupiny a odborná grémia, tak jsme tam zjistili celou řadu postupů, které je třeba uvést do souladu a opět mé, eh, můj odbor s ním spolupracuje a s příslušnými generálními ředitelstvími, abychom zajistili, že například lidé, kteří jsou označeni jako nezávislí experti, byli skutečně nezávislými experty. A pokud zastupují určitý zájem, určitou firmu, tak aby to bylo tedy zveřejněno. Takže procházíme všechny skupiny a uvádíme do souladu se standardními pravidly a zajišťujeme, aby pravidla transparentnosti byla dostupná. E, skupina na vysoké rovni, které předsedá pan Stoiber, tady nevím, co se stane po roce 2014. Mandát byl stanoven touto komisí a potom nastoupí nová komise na konci roku 2014 a mohou se rozhodnout, že nebudou takto postupovat. A skutečnost, že při jednom jednání pan Stoiber předal skupině dopis, který dostal, není vůbec nezvyklý. Podobně jsme příjemci obrovského objemu informací a požadavku, abychom některé věci řešili, tak i tato skupina dostává e, určité nevyžádané názory, kterým říkají offline stanoviska a obsahuje to často věci, které, na které jsou upozorňováni a to je také eh, je to, je, to věc, která není nezvyklá. A to, co zde bylo v médiích zdůrazněno, to je jenom jeden z celé řady dopisů a jejich funkcí je se tím zabývat. Zjišťovat, zda z hlediska legislativy třeba něco řešit. Možná Eh, co se týče hodnocení dopadu, tak se s tím mohou vyrovnat stejně. Proč se komise myslí, že jen, eh, proč hodnotí vlastně sama své vlastní návrhy z hlediska dopadu? Eh, došlo k významné změně postupu pře, po zavedení hodnocení dopadu před několika lety a vnější hodnocení od účetního dvora, ale i jiných institucí také vlastně potvrzuje, že komise na samé špičce v tomto směru. A proč to děláme? Děláme hodnocení dopadu, abychom vyhodnotili jednotlivé alternativy, než zveřejníme určitý návrh. A komise by vlastně se vzdala svého práva iniciativy, kdyby si nechala radit od vnějšího tělesa a potom vlastně převzala eh, toto stanovisko. Hodnocení dopadu je součástí, jak komise poměřuje jednotlivé otázky od ekonomického, sociálního, ekologického aspektu a zvažuje jednotlivé náklady a užitky a výhody určitého řešení a potom rozhodne po té, co vlastně jsou zohledněny tyto jednotlivé aspekty. A samozřejmě je možné, že po rozhodnutí komise a potom po té volbě, které, která kombinace možností bude předložena jako návrh, pak je možné, že se tím bude zabývat vnější eh, instituce a rozhodne se, zda tedy se postaví za volbu komisa nebo se rozhodne jinak. A příslušné ředitelství v Evropském parlamentu bylo vytvořeno s cílem posoudit kvalitu hodnocení dopadu komise a parlament potom dělá hodnocení dopadu pozměňovacích návrhů k návrhům komise. Takže jde, jde o to, abychom měli správnou posloupnost, ale nemyslím si, že by komise měla předkládat návrhy bez hodnocení dopadu. A potom je třeba eh, provést konečný výběr s přilednutím ke všem dostupným informacím, aby bylo možno eh, tedy rozhodnout odůvodněně a jakmile je návrh tedy učiněn, tak hodnocení dopadu je v plné míře zveřejněno, aby se veřejnost mohla s daty e, seznámit. A tím je možné se tedy zabývat po předložení návrhu, ale nemyslím si, že by bylo e, dobré se snažit e, toto dělat, toto nedělat. Pokud je o otázku plateb a závazku, tak tam se tam sdílíme tyto obavy. My jsme v každém rozpočtu tyto závazky měli a domníváme se, že se takto budeme moci vyrovnat eh, s účty, které budou docházet. A na konci ob- finančního období dochází k většímu sladu mezi požadavky na platby a eh, tím, co je tedy reálně placeno. A skutečnost, že nebudeme schopni uhradit veškeré e, účty, my máme právní povinnost uhradit tedy tyto účty, tyto platby. A my, pokud se nám to nepodaří, tak budeme platit i tedy úroky z prodlení. A my jsme opakovaně toto vysvětlovali a členským státům, kteří neustále snižují tedy částky na platby. A toho upřímně litujeme. Pokud jde o navrhované snížení počtu pracovníků o 5 to bude znamenat zvýšení pracovní doby z 37,5 hodin na 40 hodin týdně, abychom kompenzovali snížení počtu pracovníků. A hovoříme s dalšími institucemi a snažíme se kolektivně se zabývat eh, tedy mezi institucionální efektivitou, abychom čelili dopadu Mám pocit, že jsem eh, zodpověděla ty otázky. Pokud ne, tak mě připomeňte. A prozatím je to všechno. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, Mrs. Day, for answering the questions I have now. Děkuji paní Day za odpovědi. Nyní ve druhém kole se přihlásil kolega Pieper. Prosím. Ja, Frau Paní generální tajemnice, děkuji za zodpovězení otázek. Já i někteří kolegové máme ten dojem, že jste velice intenzivně odpovídala, ale odpověď na moje otázky tam nebyla až tak uspokojivá. Pokud jde o hodnocení v budoucnu, ty indikátory, s kterými budeme měřit evropskou přidanou hodnotu, vy jste připomněla, že tedy se to vyjednává mezi členskými státy a je vidět, s čím bude komise souhlasit, ale já bych bych vám chtěl ještě jednou připomenout, že pokud jde o tyto věci, Evropský parlament eh, spolurozhoduje o této otázce a my také pokud jde o otázku evropské přidané hodnoty v té národní eh, politice, tak bychom do toho velice rádi mluvili, pokud jde o ty hodnotící zprávy. Druhý bod a ještě jednou ten princip rotace. Chtěl bych se konkrétně zeptat, když říkáte, že je to sice pravidlo, ale že z něj existují výjimky. Kolika procent dočených případů a nebo aplikovatelných případů dospělo eh, komise k rotaci? V kolika tedy těch případech? To byla konkrétní otázka. Druhá otázka. Existují kritéria, právně závazná kritéria, která skutečně předepisují eh, rotaci? Děkuji za odpověď. Druhý, pan Sáspat, eh, další dotaz. Děkuji za tyto odpovědi ale další dvě otázky nebyly zodpovězeny. Ptala jsem se, zda mimo ten e-mail, o kterém jsem tady hovořil, možná ještě jste měli další kontakty. Slovo kontakty vy definujete velice svérázně. Vy říkáte, že nebyl žádný kontakt, ale měli jste přímé kontakty, ať už e-mailem se švedišmeš nebo i jinak, nebo měli jste, měla jste osobní informace o těch námitkách vůči tabákové linii, jak vůbec k tomu mohlo dojít, že byl poslán ten mail. Bylo to poprvé, kdy se něco takového stalo, že když se někdo stěžoval, tak jste osobně e, zasáhla? Je to jediný případ? Vy jste řekla, některé věci nejsou součástí těch rozhovorů, protože jste toho názoru, že se to musí e, regulovat horizontálně. mezi naším sekretariátem a GD Sanko. Existuje tady nějaké velké riziko, pokud jde o určité průniky, průsaky informací? Jestliže ano, tak bych byl rád, aby k tomu nedocházelo, aby se Eh, vlastně některé eh, tyto věci dostávaly na venek. Já si myslím, že je to nebezpečné, paní Gresle. Máte pravdu. Eh, Mně uniklo, že jsem tu otázku 44 dostala zodpovězenou, ale chci se ještě jednou zeptat na tu mobilitu. Jací generální ředitelé byli déle ve své funkci než, déle než sedm let? A další otázka, ta se týká té věci, kterou zmínil kolega Stas, a sice vaše iniciativy v směru tabákových, eh, tabákové směrnice. Úmluva s tabákovým koncernem v roce 2004 eh, já si myslím, stalo se tady jaksi podprahově nebo můžeme vycházet z premise, že by se neměla směrnice o tabáku měnit? Já bych to samozřejmě pochopila, ale nezaplatila bych ani o euro víc, protože eh, bych byla pro, aby ta právní základ zůstal tak, jak je. Takže má nějaký smysl to, že se do toho zapojila? Já si myslím, že už vlastně to vyšetřování bylo v chodu. Já vás hodnotím jako vymořádně chytrou úřednici a takováto situace eh, mi ukazuje, že toto vměšování nebo zapojení není pro mě zcela zřejmé, já to nechápu. Jedině, že bychom si vzpomněli, že základem byla více-méně stabilita legislativy. Pak se chci ještě zeptat na tu historku s lobbyingem. Překvapilo mě, k jaké výměně informací dochází mezi lobbyingem a e, mezi komisí a tabákovými firmami. Já jsem položila Eh, otázku, kdo vlastně je v komisi za ten lobbying, ale nikdo mi na to neodpověděl. A já jsem zjistila mezi tím, že jich bylo pět, kteří přišli do eh, společností, které se zabývají lobbyingem pro tabákové společnosti. Máte to pravidlo, které v současné době máte, že by to nemělo eh, k tomu docházet, považujete to za dostačující? Samozřejmě považujete tato pravidla, která momentálně máme, za dostačující? A nebo v jaké formě bychom měli přísně formalizovat. Já jsem se vždycky bránila proti tomu, aby určité věci byly předepsány prostřednictvím contract agents, ale úředníci samotní si myslím, že by měli ta pravidla eh, změnit pak se vracím k otázce 36, otázce kolegu. Zda jste byla informována o zprávě v, v případu šetření Dali. V případě, že ne, platí to i nadále. Děkuji, děkuji. A na závěr ještě pan Liberacky, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že si beru slovo ještě jednou, ale na mou otázku se mi nedostalo odpovědi. Ve vaší odpovědi se, jsem se dočetl, že e, otázka střetu zájmu není aktuální. Mě by zajímalo, jaké ponaučení jste si vzala ze zprávy, zprávy účetního dvora a jestli tato otázka střetu zájmu není Eh, aktuální, tak to řekněte veřejně. Řekněte veřejně, eh, takový problém už nevznikne, komise je prostě hermeticky uzavřena vůči takovým problémům. Můžete to takhle říci? A pokud ne, tak bych chtěl vědět, jaké jste se z toho vzali po naučení. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Nikdo další se nehlásí a proto poprosíme paní generální tajemnici, aby odpověděla na otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Tak nejprve ta první otázka ohledně dalších hodnocení. Samozřejmě já vím, jaká je úloha parlamentu a proto jsem tady zdůraznila institucionální spolupráci, která musí být zohledněna v dalších rozhodnutích. Já úplně souhlasím a mohu vás ujistit, že eh, komise eh, ví eh, ve své každodenní práci, že parlament má také práva, pokud jde o stanovení víceletého finančního rámce a souvisejících právních předpisů. Nicméně Komise potřebuje, aby se nejprve dosáhlo schody o tom rámci a teprve potom můžeme si stanovit, jak to budeme monitorovat. Myslím, že jsme udělali vše, co můžeme, tak, abychom vytvořili základy pro ten budoucí rámec, ale teď potřebujeme, aby spolu zákonodárce přijal rozhodnutí a jakmile rozhodnutí bude přijato, pak, myslím, na tom základě budeme moci eh, vytvořit nový systém, na který Eh, jak na to poukázal účetní dvůr, nemůžeme očekávat, že vznikne přes noc. Eh, komise se musí snažit stanovit určité normy pro výkonnost, ale zároveň musíme dodržet všechny právní požadavky. Eh, ale my už samozřejmě podáváme nějaké zprávy o výkonnosti, ale chceme tedy stanovit přesná pravidla a já bych vyzvala parlament, aby nám tedy pomohl v tomto Eh, aby ten eh, rámec, který vznikne, byl jednodušší, protože to podle mého názoru povede eh, k lepší výkonnosti celkově. Už jsme slyšeli od mnoha lidí, že ten systém je komplikovaný, příliš složitý pro příjemce a samozřejmě, pokud je to složité, tak je pravděpodobnější, že tam dojde k nějaké chybě. A myslím, že určitě můžeme zjednodušit způsob, jakým budeme do budoucna pracovat. A proto jsem tady vyzvala k té meziinstitucionální pomoci. Nemám tady před sebou, protože jsem, nejsem generální ředitelkou pro lidské zdroje, nemám čísla ohledně té rotace, ale mám tady eh, informace pro seniorní úředníky a je tam eh, v sekci 5.1 odstavec hovořící o obecných pravidlech a já jsem právě tato pravidla uvedla v odpovědi výboru. Eh, je to obecné pravidlo, z něho mohou být výjimky a je na kolegiu komisařů, aby se dohodli, jak jmenovat generální ředitele a jak eh, případně mohou rotovat. Nemohu k tomu nic dalšího říci, protože já podléhám rozhodnutí kolegiu Eh, kolegia komisařů. Mohu potvrdit, že jsem neměla žádné osobní kontakty s tabákovým průmyslem nebo eh, zástupci ohledně směrnice o tabáku. Jediný kontakt, který jsem měla se Swedish Match, se týkal jejich tvrzení, Eh, ohledně komisaře Dalího a já jsem jim vlastně řekla, že jsem tuto eh, věc předala eh, Olafu. To je ten jediný kontakt, který já jsem měla. Kontakty mého oddělení už byly popsány v odpovědi, kterou jsme poskytli parlamentu. Pane Štesi, já bych ráda věděla, jak předcházet únikům, protože to je velice složitý jev současné doby, kdy je velice snadné eh, získávat různé elektronické dokumenty. Ale myslím, že je velice složité, aby eh, komise Eh, to plně, plně zajistila. Samozřejmě, pokud bude jakýkoliv dobrý nápad, jak předcházet únikům, ráda si jej vyslechnu. Samozřejmě je důležité, aby mezi útvary komise, mezi komisaři, mezi kabinety byla možnost diskutovat o nějakých myšlenkách, které třeba nikdy nepůjdou na světlo, protože kolegium je nakonec nenavrhne. A pokud bychom eh, to pokaždé měli dávat na papír, tak samozřejmě to může uniknout na veřejnost jako návrh komise a my potom musíme dlouze vysvětlovat, že se nejedná o nějaký konkrétní návrh, ale jenom o prvotní úvahy. A pokud eh, vy víte, jak těmto unikům zabránit, bude to určitě prospěšné pro všechny. Já zatím nevím, máme různé bezpečnostní požadavky, ale je to velice složité tím, že se eh, zvyšuje počet lidí, s nimiž se eh, konzultuje nějaký konkrétní případ a je těžké pak zjistit, odkud ten únik pochází. Nemohu se vyjádřit o dohodě z roku 2004 ohledně tabáku. Já jsem tehdy se na jednáních nepodílela a nejsem tedy schopna to jakkoliv komentovat. Pokud jde o otázku toho, eh, co dělají lidé po zaměstnání v komisi, máme velice přísná pravidla, která jsou jasně stanovena a vymáhána je celkem pochopitelné, že lidé, kteří opustí komisi, musí mít eh, možnost najít si nějakou jinou práci. Myslím, že to, že jste jednou pracovali v komisi, by vám nemělo bránit v jakémkoliv dalším zaměstnání. Máme určité období eh, pro úředníky, během něž musí žádat o povolení. Eh, pokud jde o další zaměstnání, to se velice aktivně sleduje. Myslím, že ta pravidla jsou přísná, existují a vymáhají se. Eh, omlouvám se, pokud jsem neodpověděla na otázku o agenturách. Myslela jsem, že ano, tím, že jsem vysvětlila, eh, že jsme dojednali eh, dohodu o přístupu s radou a parlamentem, zveřejnili jsme k tomu akční plán. Budeme sledovat důsledky zpráv účetního dvora o střetu zájmů v agenturách ale je to velice nová zpráva a jak jsem už řekla, komise sama nezodpovídá za eh, agentury. Eh, my jsme vytvořili společný přístup s radou a parlamentem a chceme tedy, eh, abychom mohli případně zkoumat některé případy ohledně toho, jak řídící orgány nebo představenstva těch agentů jmenují například vědecké výbory, ale není to jenom naše odpovědnost, je to kolektivní odpovědnost a proto jsme strávili hodně času právě vytvářením toho společného přístupu a komise může předkládat návrhy, které spadají do její odpovědnosti, pokud jde třeba, třeba o náš podíl v řídících orgánech agentur. Tam můžeme tedy provádět to, co, k čemu jsme kompetentní. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji a teď eh, ještě paní Kresle zahlásí. Je mi líto, ale musím se znovu vrátit k otázce 44. kolik z těch zaměstnanců se neúčastnilo konkurzu. To bylo zodpovědno, ale do jakých skupin platových, do jakých platových tříd patří. Rozděluje se tady mezi AD a ST, ale je důležité vědět to zařazení platové. Pravděpodobně se jedná o ta vysoká postavení a ti lidé byli zaměstnáni mimo konkurs. Cílem této otázky je, a ráda se vrátím k vaší nabídce, že mi na tuto otázku znovu odpovíte a já už předem za to děkuji. Ja, der kolega Stas eh, macht mich Kolega Stas mi ještě upozorňuje, že se také chce zeptat. Paní Kresle měla také otázku a já mám také jedno. Já si myslím, že to nebyla žádná odpověď, stejně jako paní Gresle. Pokud jde o další přihlášené do diskuze, nikdo se nehlásí, takže se přihlásím já s jednou otázkou. Kolega Liberacky zmínil otázku koru- ochrany korupce. Vy víte, že v souvislosti s odstoupením bývalého komisaře... S, eh, se už tato diskuze vedla, jednalo se o otázkách spojených s těmi okolnostmi a také poučení, které si z toho musíme vzít. Pokud jde o otázku, jak se to vyjasnilo, jsou to vlastně kontroly zprávy v Evropě, tam to tedy eh, se vyžaduje vysvětlení. Předseda Schulz tady odpovídajícím způsobem se obrátil takto na předsedu komise Barosa a proto se k tomu nebudu dále vyjadřovat. Tady očekáváme adekvátní přístup k informacím jako každý zvolený parlament, stejně tak, jak je tomu v národních státech Evropské unie. Ale v souvislosti s tím eh, bojem proti korupci, tak by mě zajímalo vaše hodnocení jakožto generální tajemnice. Zastávající regule jsou dostatečné, stávající nástroje, aby komisaři, ale i zaměstnanci komise byli dostatečně chráněni před eh, tím pokušením. Já bych eh, se chtěla chtěl eh, přimluvit tady za tu eh, péči o zaměstnance v tomto smyslu. To se takhle v Němčině formuluje, je to velice důležité eh, aby ti zaměstnanci byli v nejlepším slova smyslu chráněni, protože jinak se dostávají do obtížné situace, v které už i tak dost jsou. Můžete mi si považujete stávající pravidla za dostačující, anebo vidíte nějakou potřebu to zlepšit a zoptimalizovat. Děkuji. Další Přihlášky do diskuze momentálně nejsou, takže prosím paní generální tajemnici o její odpověď. Thank you. Děkuji. Začnu poslední otázkou. Jsem přesvědčená, že kodex chování se vztahuje na komisaře je velmi přísný. A když se podíváte na to, co existuje, velmi se to liší v členských státech, ale to, co je v členských státech a v jiných mezinárodních organizacích, tak kodex komise je skutečně spíše přísnější. Mohu vás ujistit, že je také přísně uplatňován a podle normálních okolností jedna z hlavních oblastí je právě oblast těch komisařů, kteří již opustili komisi, takže to období, kdy nemohou eh, přijmout práci, aniž by s tímto seznámili komisi a v tom je komise podporována etickými poradci. A je také zajímavé a relevantní zde podotknout, že tento kodex se vztahuje na komisaře, ale pouze na komisaře a nikoli na e, vysoké úředníky komise. Takže tady řeknu, že komise je podrobena nejpřísnějšímu kodexu chování. Pokud jde o otázku úlohy Michela Petita, a myslím, že je velmi poučné se zabývat fakty. Pan Petit odešel z komise v roce 2007 a plně dodržel pravidla týkající se bývalých úředníků. Skutečnost, že pracuje pro právní firmu v roce 2012, je naprosto normální u někoho, kdo odešel z komise před několika lety. Takže já nevím přesně, jaké informace vám mám v tomto směru poskytnout, ale to je pouze příklad toho, jak se pravidla využívají a to skutečně souvisí s jeho zaměstnaním po práci v komisi. Paní Gressle, jsem připraven na odpovědět na vaše otázky, ale otázka 44 kolik míst v jednotlivých generálních bylo obsaženo na základě úspěšné účasti v konkurzu a kolik nikoli a kolik lidí bylo najato. Já, my jsme vám poskytli údaje a pokud je tam něco víc, co byste chtěla získat, tak vám to také poskytneme, ale ty údaje tady nemám k dispozici, takže to musíme připravit. Děkuji. Ja, vielen Dank für die... Děkuji za ten příslip, že dostane písemnou odpověď. Navrhuji, abychom tedy naše otázky upřesnili v písemné formě a zaslali je paní taj- generální tajemnici. K tomuto bodu pořadu jednání se už nikdo další nepřihlásil do diskuze. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda se ještě chce vyjádřit. Ne, není tomu tak. Chce se někdo za účetní dvůr vyjádřit? Zdá se, že tomu také tak není. Takže srdečně děkuji paní generální tajemnici Catherine Day za návštěvu v našem eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, za její stanoviska k našim otázkám a těším se na shledanou příště. Děkuji. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 12. Eh, tím uzavírám náš bod eh, pořadu jednání 12 a přecházím k dalšímu bodu, bod číslo 13. To je zvláštní zpráva, která se týká využívání eh, dopravní infrastruktury Eh, ze strukturálních spolufinancování této eh, dopravní infrastruktury v, ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Vítám tady mezi námi eh, pana Ispira, je tady a ještě se chci zeptat na začátku pana zpravodaje, zda si přeje na úvod vystoupit, anebo přenechá hned slovo účetnímu dvoru, ne, vystoupí pan zpravodaj można będzie po pierwsze podkreślić wartość tego. Nejdříve chci zdůraznit význam této zprávy. Skutečně důležité vám sdělit, že v této zprávě se projevila velká profesionalita a správné vnímání problematiky námořních přístavů, protože o to tady běží. Jsou zde zdůrazněny námořní přístavy jako logistická centra a zdůrazňujeme efektivitu. A jedna věc je tu poměrně vzácná. Jsou zde uvedeny správné, dobré příklady a ty špatné příklady. Bohužel těch dobrých příkladů je velmi málo a je důležité je zdůrazňovat. Je důležité také vidět eh, příklady, které bychom neměli následovat. 27 projektů bylo zkoumáno, 7 projektů je naprosto neefektivní. Čtyři členské státy byly zkoumány, představují 85 prostředků na projekty námořních přístavů v letech 2000 až 2006. Děkuji vám, že jste zvolili tento přístup pro vaši analýzu a existují zde kategorie, u nichž se vyskytují mezery, tedy projekty ukončené a nevyužívané, projekty ukončené, ale které nemají žádné perspektivy pro budoucí rozvoj. A přístup účetního dvora vyvolal reakci komise. Komise souhlasí s většinou závěrů a konec konců to je pro nás velmi dobrá zpráva. Přál bych si, abychom skutečně zdůraznili jednu věc. Tato zvláštní zpráva účetního dvora eh, ukazuje, že komise by měla organizovat následné kroky, co se týče čerpání prostředků. Nastala ze strany komise určitá pasivita ve chvíli, kdy měla jednat, ale reakce na zprávu je pozitivní. A konec konců bych si přál, abyste se k tomu vyjádřili, tedy k budoucím doporučením. A mám pro určitý dvor jednu výzvu. Z, za přibližně jeden rok budeme na konci současného víceletého finančního rámce a je třeba se na to připravit. Je třeba připravit podobné studie, které se budou týkat právě tohoto současného finančního výhledu, protože když dostaneme zprávu o minulém období, tak to budeme projednávat v posledním roce víceletého finančního rámce. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji, pane Liberacký. Myslím, že teď vystoupí účetní dvůr, ale nevím, kdo chce vystoupit. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že jsem zde, abych se zúčastnil vaší diskuse, která má za téma zvláštní zprávu účetního dvora číslo 4 s názvem Využití strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro spolufinancování dopravní infrastruktury v přístavech efektivní investice. Chci říci na začátku, že jsem potěšen, že pan zpravodaj, pan Liberacky, vítá zprávu účetního dvora a podporuje její závěry a doporučení. Evropská unie podporuje investice v námořních přístavech skrze strukturální fondy a fondy soudržnosti. A během existují významné aktivity, které jsou tématem našeho auditu. 2,8 miliard euro z těchto fondů bylo alokováno do námořní infrastruktury a kromě dalších 34 miliardy byly označeny pro období 2014. Audit účetního dvora byl koncipován, aby zjistil, jak, je efektivní, jak jsou efektivní infrastrukturní dopravní projekty v přístavech. A zdá byly splněny příslušné cíle a splněny výstupy. Audit eh, se soustředí na 27 projektů ve Francii, Řecku, Itálii a Španělsku. Tyto země dostávají více než 85 prostředků vydávaných na námořní přístavy během programovacího období. A co jsme zjistili tedy? Za prvé, jsme položili otázku, zda projekty měly adekvátní cíle a zda vybrané projekty byly financovány dle rozpočtové kapitoly řešící dopravní infrastrukturu v námořních přístavech a očekávali jsme, že budou podporovat cíle dopravní politiky. Avšak pouze dvě třetiny projektů měly jasné cíle z hlediska dopravní politiky. Sedm mělo jiné související cíle dle strukturální a kohezní politiky a dva měly cíle, které nebyly v souladu s, operačním, s cíly operačních programů. Potom jsme se dívali na účinnost projektu a výsledky jsou smíšené. Z hlediska časového aspektu 41 projektů bylo dokončeno včas, ale 44% projektů zaznamenalo prodlení, kde prodlení bylo v průměru, v průměru 26 měsíců. Čtyři ze stavev nebyly dokončeny v době auditu. Evidentní další krok byl zjistit, jakým způsobem bylo využito 23, 23 projektů, které byly dokončeny. V polovině roku 2010, když proběhl audit a proběhly příslušné návštěvy, 19 z nich bylo v používání, avšak tři byly nevyužité a jeden byl pouze částečně provozován. Z hlediska efektivity těchto staveb auditoři byli názoru, že třeba značných investic než budou plně efektivní. Z 23 dokončených projektů, kdy 11 projektů pro, efektivně podporovat dopravní cíle. Čtyři byly, poži- byly považovány za celá neefektivní. Tři nevyužité přístavy, jeden neúspěšný železniční projekt. Tedy nedokončené stavby, dlouhá zdržení infrastruktury, které nejsou požívány a neefektivní projekty musí být považovány na pozadí toho, co jsme zjistili u dlouhodobého plánování přístavu. Ani jeden z regionů, a on to měl dlouhodobý plán rozvoje přístavů a nebylo provedeno žádné hodnocení. Toto je oblast eh, zásadního významu a jsem rád, že pan Liberacký potřebu něčeho takového zdůraznil pro plánování ve své zprávě. Pokud je otázku řízení, náš audit zjistil, že malá pozornost byla věnována monitoringu a dohledu nad výsledky projektu. S tím, že Výbory pro monitoring a řídící úřady se soustředili spíše na míru vynakládání prostředků než na užitečnost a efektivitu. Ukazatele byly koncipovány jako monitory pokroku v absorpci a výstavbě spíše než výsledky a dopady. je třeba, aby říct kontrolní výbory zajistily efektivní vynakládání už, už sedmi hlavních projektů a v projektu z Fondu soudržnosti anebo zajistili stanovení a využití výsledkových a dopadových ukazatelů. Účetní dvůr tedy předkládá řadu doporučení, které, která zdůrazňují nedostatky a podporujeme také tedy cíle těchto programů. Politika soudržnosti by měla v následujícím období být podřízena existenci globálního, globální strategie rozvoje přístavu dlouhodobé. A obecně by měla zavádět zásadu, že financování ze strany EU by mělo být podmíněné výsledky. Kromě toho komise by měla povzbuzovat eh, řídící orgány, aby využívali ukazatele dopadu a výsledku a posílá proces hodnocení s cílem zjistit vážné nedostatky. Jsem potěšen tím, že pan zpravodaj podporuje doporučení účetního dvora a zaznamenává další doporučení s cílem využít eh, zjištěné nedostatky pro vzájemu konkrétních cílů do budoucnosti. Jsem rád, že souhlasí, že konkrétní cíle mohou být stanoveny a jejich dosahování na úrovni projektu a výsledky a dopady v oblasti infrastruktury by měly být vyhodnocovány. Zpráva číslo 4 dostala pozitivní zpětnou vazbu od svého zveřejnění a byla pochválena, pokud jde o jasné závěry a perspektivní doporučení. Tato doporučení byla zdůrazněna a rozšířena s pravodajem ve svém návrhu a věřím, že to bude mít za následek zdravé finanční řízení v této důležité politické oblasti do budoucnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za prohlášení účetního dvora a nyní dám uh, slovo Andrea Majraty DG Regio. Takže prosím, můžete vystoupit. Oui, merci. Uh. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že komise se s velkým zájmem seznámila se zvláštní zprávou účetního dvora. Děkuji zvláště panu eh, Ispirovi za eh, tu prezentaci. Eh, příprava zprávy byla i předmětem podrobných diskusí s komisí a byly tam určité tedy neschody, které přetrvávají. Tato zpráva je jasnou diagnózou, navrhuje řešení, která umožní podstatně zlepšit situaci. V odpovědích, které komise poskytla, jsme řekli, že velká část těch řešení už se zavedla nebo navrhla na příští programovací období. V tomto kontextu komise na základě zprávy připravila akční plán, abychom zareagovali na veškerá doporučení účetního dvora, včetně návštěv projektů, které proběhly v roce 2012. Komise také děkuje panu Liberackému za zprávu na tomto základě a vítá, že parlament bere v potaz i různá opatření, které zavedla komise s cílem zlepšit efektivitu projektů financovaných Evropskou unii. Než budu hovořit o těch samotných doporučeních, dovolte dvě předběžné poznámky. Ta první úvodní poznámka se týká eh, harmonogramu. Analýzy, které jsou předmětem eh, zprávy účetního dvora, byly zahájeny v roce 2009. Zpráva byla dokončena na počátku roku 2012, což vysvětluje, že ta situace auditovaných projektů se od té doby hodně změnila, zejména eh, po uzavření těch dotčených programů. Ty projekty, které byly zkoumány, byly spolufinancovány v období 2000 až 2006, to znamená, to je předchozí programovací období a spadají tedy pro, pod tehdejší regulační rámec. Období 2007 až 2013 už představuje mnohá zlepšení, především pokud jde o schvalování velkých projektů. A v tom dalším období 2014 až 2020 komise pro něj tedy navrhla další zlepšení, především eh, v rámci výkonnosti oblasti, o níž hovořil eh, pan Ispiro. Druhá připomínka. Eh, spadá to pod sdílené řízení. To znamená, eh, výběr těch příspěvků je také v kompetenci členských států. Komise sama může rozhodovat pouze o velkých projektech. To jsou ty, které přesahují 50 milionů eur u těch 27, eh, které tedy mm, dvůr auditoval, pouze 7 spadá do té kategorie velkých projektů. Mnoho spolufinancovaných projektů, a jsou jich stovky tisíc v rámci politiky soudržnosti, tedy nemohou být systematicky a přímo sledovány komisí, ale spadá to tedy pod řídící orgány toho daného programu. Je to i předmětem pravidelných zpráv těch řídicích orgánů a předmětem návštěv a kontrol, které se pravidelně uskutečňují. Komise by také chtěla zdůraznit, že z těch 27 kontrolovaných projektů 19 bylo dokončeno a v provozu v okamžiku kontroly. To znamená, 70 kontrolovaných projektů je efektivních. Pokud aktualizujeme tu analýzu k dnešnímu dni, tak čtyři eh, z těch nedokončených projektů eh, v okamžiku kontroly eh, už je vlastně jenom jeden jediný nedokončený projekt k dnešnímu dni. Chci připomenout, že hlavní pokyny pro uzavírání programu 2000 až 2006 stanoví, že členské státy mají možnost eh, ukončit eh, projekty až do září 2011, což je datum, které bylo eh, uvedeno právě v těch hlavních pokynech schválených komisí pro uzavírání programu 2000 až 2006. K doporučením pana Pira a chci říct, že komise plně souhlasí se snahou zajistit lepší finanční řízení a větší efektivitu u příspěvku, zejména v té oblasti, již se e, nyní zabýváme, to je samozřejmě jasné. K tomu prvnímu a druhému doporučení, které souvisejí, pokud jde o ukazatele výsledku a dopadu, tam bych chtěl říci, že v období 2007-2014 ty velké projekty, které e, komise navrhuje, už obsahují ukazatele e, naplnění a výsledku. Tyto ukazatele se stanovují pro projekty, ale víte, že u sdíleného řízení tyto ukazatele eh, obvykle eh, se provádí na úrovni programů a na úrovni prioritních os. Pokud jde o hodnocení výsledků a dopadů, jenom taková poznámka. Eh, pro to hodnocení dopadu samozřejmě je třeba chvilku vyčkat, abychom mohli hodnotit ty, ty dopady, ty účinky. Například pro období 94 až 99 jsme provedli hodnocení v roce 2012 a vždycky je třeba vyčkat alespoň pět let, abychom měli tedy eh, k dispozici všechny potřebné údaje pro hodnocení. Třetí doporučení ohledně průměrné délky a kvality správních eh, postupů. Tam komise chce zdůraznit, že spolu s národními řídícími orgány Eh, zavedla eh, vlastně formu výměny osvědčené praxe, pokud jde o správní postupy. Čtvrté doporučení navrhuje eh, vyloučit přerušení pladeb, pokud to neplnění cílu nesouvisí se špatným řízením. To je věc, s níž souhlasíme. Páté doporučení navrhuje zlepšit informování o pokroku projektů, o postupu projektů v této oblasti komise se bude nadále snažit využívat prostředky, jimž disponuje v rámci sdíleného řízení, eh, v rámci monitorovacích výborů, bilaterálních setkání, technických setkání a také bude využívat všech možností kontaktu přímo v terénu, abychom řešili problémy. Pokud jde o šesté doporučení, to je to předposlední, eh, tam se navrhuje provést analýzu eh, efektivity poskytování informací tak, aby členské státy měly lepší povědomí o principech správného finančního řízení. Eh, já bych chtěl říci, že my už máme zřízený specifický útvar, který má právě přispět ke zlepšení administrativní kapacity členských států při provádění politiky soudržnosti. A komise tedy ještě ověří eh, praktické možnosti, jak provádět tuto analýzu Eh, dále poslední doporučení navrhuje změnit nařízení tak, aby komise mohla efektivněji působit v monitorovacích výborech. Eh, komise s tímto souhlasí, že je účelné eh, posílit její úlohu v monitorovacím výboru, ale zároveň zdůrazňuje, že úloha komise nespočívá jen v působení v monitorovacím výboru, ale komise vlastně podle nařízení může absolvovat i další setkání, třeba bilaterální setkání s národními či eh, regionálními eh, orgány, může být v kontaktu s řídicími orgány i dalšími partnery, tak, aby mohla hledat řešení eh, zjištěných problémů. Proto v tom novém regulačním rámci pro politiku soudržnosti komise navrhla různá opatření, aby se právě zajistila lepší efektivita politiky, zejména tím, že se budeme více soustředit na cíle, budeme mít přísnější hodnocení výkonnosti a podobně. Na závěr eh, jsme vám samozřejmě k dispozici, bude-li třeba ještě vyjasnit některé body zprávy a jsme ochotni tedy odpovídat na otázky této zprávy se týkající. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát panu Merátovi a také bych chtěl nyní vyzvat k diskuzi o této zprávě. Jako první se přihlásil pan Skelatadis, který právě ale není přítomen, takže paní Otis a pak teprve další kolega Evo, máš slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych pozdravila zástupce účetního dvora a zástupce komise, kteří nám tady poskytli vysvětlení. Také zdravíme zpravodaje. Samozřejmě souhlasím s těmi znepokojeními vyjádřenými účetním dvorem ve zvláštní zprávě o efektivitě strukturálních fondů a fondu soudržnosti při financování dopravní infrastruktury v námořních přístavech. Myslím, že v té zprávě pana Libravského to také dobře odráží. Souhlasím se všemi doporučeními, eh, která jsou adresována jak komisi, tak členským státům, kteří jsou vlastně těmi hlavními, kdo zodpovídá za eh, vedení projektu a za řádnou zprávu eh, investovaných prostředků. Prakticky ve všech zemích jsou přístavy úzce navázány na národní ekonomiku a často vyžadují velké investice, mají-li se dále rozvíjet, mají-li se rozšiřovat. Proto eh, chci zdůraznit, eh, že je třeba zajistit vysoký stupeň kontroly. Přesto všechno eh, komise hovořila eh, o tom období 2000-2006, teď je tedy rok 2013 a jak bylo řečeno, ta některá opatření už mezi tím pokročila, pokud jde o finanční nápravy, o detailnější kontroly nebo o, eh, o akční plán komise z roku 2008. A je tedy dobré vědět, že v tomto okamžiku tyto nedostatky, na které poukazuje účetní dvůr, Eh, už se částečně odstranili a situace se zlepšuje. Ale samozřejmě to kontroluje třeba dále zdůrazňovat. Komise musí eh, zintenzivnit své kontrolní úsilí a hodnocení výsledků. Zároveň je třeba zjednodušit normy a rozhodovací postupy. Já mám otázku na Evropskou komisi a sice ze všech těch uskutečněných projektů, zda je tam nějaký projekt, který ještě není eh, dokončen a u kterého ani není možné, že se dokončí. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Otis. Kolega Stavrakakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat zpravodaji. Byl to velice dobrý návrh, který byl předložen a on sám je také velice dobře informován o této eh, dopravě. A i já o tom něco vím. Samozřejmě, že si děláme starosti s ohledem na poznámky a připomínky soudního účetního dvora. Ty tyto eh, prostředky by mohly být samozřejmě eh, vynaloženy účelněji. Chci uvést jeden příklad účetního dvora, kde komise vyslovila také námitky a pochybnosti. Jedná se o námořní přípravy eh, přístavy na severovýchodě Egejského moře. Operační program předpokládal, že tady musí být učiněny investice a já jsem toho názoru, že to je velice restriktivní a nepřispívá to k tomu zohlednit zvláštnosti eh, ostrovu. Já sám jsem žil na ostrově a vím, že tady existuje celá řada eh, nevýhod. Odhledněme, ale od těch jacht jachet. Existují také malé čluny, které jsou z eh, malé čluny, které jsou nezbytné pro spojení s těmi ostrovy. Je třeba vidět tu skutečnost, že i jiné, eh, že ostrovy mohou být spojeny s ostatními ostrovy. Řecko jakožto země mnoha ostrovů eh, klade velký důraz na možnost spojení s pevninou. Já říkám, že to je důležité nejenom pro spojení s pevninou, ale pro spojení mezi ostrovy navzájem. A z tohoto důvodu se může potom ujas, usnadnit mobilita občanů. Děkuji. A další kolega má slovo. This, this report we have... Tato zpráva je skutečně takovým poplašným zvolněním, protože ukazuje, že peníze, které se vynakládají na infrastrukturu, nejsou řádně využívány. Komise se snaží tu zprávu vyložit pozitivně, ale přece jen stavba přístavů, eh, které nejsou napojeny tři nebo čtyři roky po ukončení, to určitě není dobrá věc. Je to velké, eh, velká chyba při využívání veřejných prostředků. Zpráva neskoumá další věc, třeba do jaké míry se ty nové přístavy využívají, jaký je jejich skutečný ekonomický přínos je to vlastně jenom kvalitativní zpráva, ale neskoumá nebo neposkytuje nějakou podrobnou ekonomickou analýzu ohledně užitku těch investovaných peněz. Ale i e, podle těch úplně základních pravidel, když vidíme, že ty peníze nejsou řádně využívány, tak si dovedeme představit, jak by to asi vypadalo, ta analýza, kdybychom to zkoumali hlouběji. E, asi by bylo dobré, vzhledem k tomu, že jsme se tady seznámili s tímto příkladem, aby se provedlo podrobnější hodnocení eh, vynakládání peněz. Je třeba zlepšit efektivitu evropských eh, prostředků. Procházíme hlubokou krizí, těch peněz není dost, všude se škrtá v rozpočtech a musíme skutečně seriózně zlepšit způsob vynakládání eh, peněz. Účetní dvůr v některých případech se na některé věci dívá byrokratičtěji. Například, eh, když se domnívá, že Altmarina eh, nemá žádné dopravní využití, lidé, kteří přijíždějí na ostrovy eh, na lodích, eh, eh, se také musí brát v potaz, takže i ty mariny mají své dopravní využití. A my musíme si všímat nejen nominálních cílů, při využívání prostředků, ale všímat si také skutečných cílů, skutečného přínosu pro místní ekonomiku. A to je ten náš konečný cíl. Děkuji vám. A nyní eh, se obrácím na komisi, aby zodpověděla dotazy kolegů, tak abychom mohli pokročit k dalšímu tématu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. K první otázce myslím, že jsem poskytl určité údaje. A chceme vysvětlit, že ze čtyř projektů, které nebyly dokončeny v době auditu, nyní pouze jeden nebyl dokončen z důvodu nějakých právních administrativních problémů. Je to přístav Brindisi na jihu Itálie, k té druhé otázce Marína v Řecku sdílím názory poslanců. Že otázka není, zda Marina je či není v souladu s dopravní politikou a jejími cíly, ale skutečnou otázkou je, zda tato infrastruktura přispívá k, míst, k sílu místního rozvoje a zda přináší ekonomický prospěch pro tuto oblast. A to je skutečně otázka. A to je, pokud to je v souladu se cíly politiky soudržnosti, tak tady nepodporujeme naši infrastrukturu, protože je v souladu s oborovou politikou, dopravní či jinou, ale zdá to skutečně přispívá regionálnímu rozvoji jako takovému. U třetí otázky, která souvisí s tou předcházející, otázka efektivity je skutečnou otázkou. Měli bychom si klást otázku, zda tato infrastruktura poskytuje takový užitek, jaký očekáváme od infrastruktury, která byla financována z veřejných prostředků. A to je zejména důležité v současném kontextu, kdy veřejné zdroje jsou poměrně vzácné a je třeba je optimálně využívat. A to je obecnější otázka, kde teď zdůrazňujeme výkonnost, výsledky, zejména v následujícím programovacím období, kde bude existovat eh, předem daná suma pro vyhodnocení výkonnosti a to bude celá pravidelné. Děkuji. A nyní bych chtěl ukončit tento bod pořadu jednání. Přetrvávají některé otevřené otázky pro účetní dvůr chcete, pane Zipe, ještě zodpovědět něco, co bylo zde eh, položeno, nebo mohu ukončit tento bod. Prosím. Chtěl bych eh, říci, že tato oblast eh, vodně námořní dopravy je stále naším cílem a zaměřením. Máme tu také zprávu k programu Marco Polo, který byl koncipován mimo jiné proto, aby nákladní doprava se přesunula ze silnice jinam. Kromě toho zvažujeme možný audit, tedy vnitrostátních eh, vodních cest. A chtěl bych poděkovat za tuto možnost se vyjádřit a mý kolegové mají odpovědnost za audit v této oblasti a se, s vámi budou projednávat tedy další zprávy. Děkuji mnohokrát. Přeje si zpravodaj promluvit. Přejete si pronést závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé děkuji za velmi milá slova k mé zprávě. Také děkuji za všechny připomínky a komentáře, které jsem vyslechl. A má úvaha následující. Skutečně je to varovné volání, pokud je o čerpání evropských fondů. Musíme vědět, že zde bude, budou platit nové finanční výhledy ve zcela odlišné situaci. Klademe si otázku, zda se bude dělat na staré a nové členské státy, zda budeme opakovat staré chyby, zda komise se poučí a je třeba vidět, že v této zprávě vlastně ty nejstarší členské státy, jako je Itálie, kde se vyskytují problémy. A vidíme dobře, že vlády velkých zemí naprosto přivírají oči před míněním komise a dalších institucí. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji zpravodaji i zástupcům účetního dvora, zástupcům komise za zodpovězení otázky. Končím tento bod a eh, začneme tedy poslední dnešní bod. Je to zvláštní zpráva číslo 12 2012, eh, která se týká Eurostatu. Tady vítám pana Luje Galea, eh, a náš zpravodaj je pan Tamáš Deutsch. Tamáši, můžeš nám něco říci na úvod, jakožto zpravodaj? Köszönöm a szót. <clears throat> Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, talán három. Vážení kolegové, já mám několik úvodních komentářů. Než si vyslechneme zástupce účetního dvora pana Galeji a zástupce Eurostatu. Nejprve, pokud jde o statistiky, eh, tak eh, vždy, když se o tom hovoří, tak to vypadá trochu tajuplně. Všichni ví, že u statistik se často dělají různé ironické vtipy. Říká se, že jsou tři způsoby, jak lhát. Buď, že tedy řekněte něco nereálného, nebo že si něco vymyslíte, anebo že eh, právě eh, vytvoříte nějakou statistiku. Také se eh, říká, že v některých diktaturách si političtí vůdci sami vytváří své statistiky nebo je falšují. No, eh, každopádně o statistice se často eh, nehovoří příliš pozitivně, i když je to důležitá věc. Je důležitá proto, že v minulém eh, desetiletí se ukázalo, že statistické údaje v některých členských státech neodpovídají realitě, že některé členské státy vlastně eh, manipulovali se statistikami, pokud jde o hospodářské výsledky země, nebo pokud jde eh, vlastně o fungování celé EU. Nemluvě o tom, že evropská reakce Eh, na eh, hospodářskou krizi do značné míry zohledňuje právě statistiky. Během evropského semestru a při definování ukazatelů strategii EU 2020 se vyžadovaly přesné statistické údaje, které musí splňovat eh, kritéria profesionality a zároveň být důvěryhodné. Můj druhý komentář je následující. Pro evropské statistické orgány je velice užitečná zpráva účetního dvora a já bych chtěla vyjádřit své uznání panu Galeovi a jeho spolupracovníkům za tu podrobnou eh, a vyčerpávající práci. Eh, dále, eh, pokud jde o návrh mé zprávy, tak stručně mohu říct, že plně souhlasím s vaším hodnocením tak jak bylo zveřejněno ve zvláštní zprávě účetního dvora. V názvu zvláštní zprávy eh, je vlastně položena otázka, zda tedy komise a Eurostat zlepšili postup tvorby evropských statistik za účelem posílení jejich důvěryhodnosti a spolehlivosti. Ovšem toto eh, zlepšení, eh, já bych řekl, že je velice nedostatečné. Eh, ten evropský statistický systém vyžaduje důkladnou restrukturalizaci. Základní problém spočívá v normách, které definují fungování evropského statistického systému. Některá pravidla eh, totiž nejsou vůbec závazná. Eurostat eh, do značné míry eh, ani nemůže definovat pravidla uvedená v kodexu při přípravě statistik. A některé členské státy sami ty normy nedodržují. Podle mého názoru eh, tedy se připravuje nové, nový právní předpis týkající se předkládání statistik. Komise vytvořila eh, pravidla, o kterých se nyní diskutuje v parlamentu a dalších orgánech to je potom předmětem mé třetí části mé zprávy, kde se soustředím na konkrétní doporučení. Těším se i na vaše komentáře a stručně bych řekl, že tady jsou tři základní věci. která vyžadují diskusy. Jednak zda ty navržené změny jsou dostatečné. To, co navrhla komise, podle mého názoru nejsou dostatečné. Tato doporučení eh, by se měla dále propracovat. Na druhé straně eh, zda tedy volba nějakého ředitele Eurostatu zajistí eh, i nezávislost Eurostatu, já mám pocit, že v tomto ohledu je třeba najít ještě další opatření a chtěl bych zdůraznit sedmiletý rámec, rozpočtový rámec eh, který ukazuje velké problémy s financováním. Eurostat eh, bude mít v nadcházejících sedmi letech více práce a výše rozpočtu tomu neodpovídá. Pokud tedy chceme, aby Eurostat eh, skutečně předkládal hodnotné statistiky, je třeba rozpočet navýšit. A konečně eh, důležitou otázkou je ten poradenský orgán a jeho statut, ten bude eh, smysluplný pouze tehdy, pokud ten poradenský orgán bude mít eh, pravomoci, které zajistí nezávislost Eurostatu a zvýšenou kontrolu Evropského statistického systému. Pane předsedo, myslím, že to je velice užitečná zpráva, tak jak ji účetní dvůr zpracoval. Ta zvláštní zpráva přispěla k regulačnímu eh, rámci Evropského statistického systému a tyto eh, je třeba diskutovat o dalších možných změnách, eh, které by situaci zlepšily. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji panu zpravodaji. A nyní má slovo zástupce účetního dvora. Pane Galea, prosím, máte slovo. Mr. Chair, Mr. Doj. Pane Dojči, pane předsedo, členové výboru, děkuji za tuto možnost účastnit se tohoto slyšení o zvláštní zprávě účetního dvora, který se zabývá dvěma hlavními aspekty Eurostatu. První je praktický kodex evropských statistik a druhý jsou tedy výkony Eurostatu při plnění evropských statistických programů. návrh eh, zprávy pana Deutsche, zpravodaje, zhrnuje eh, velmi dobře zjištění účetního dvora a poukazuje na kritické otázky. Tudíž budu moci být velmi stručný ve svém vystoupení. Mám tu tři připomínky. Za prvé, účetní dvůr považuje evropský praktický kodex pro statistiku jako základní předpoklad pro veřejnou důvěru v evropské statistiky. Naším hlavním závěrem je, že kodex zatím není zcela realizován. A v tomto kontextu náš audit má dvě hlavní zjištění. Pokud jde o dodržování kodexu, až do dnes systém se opírá o vzájemnou důvěru mezi Eurostatem a národními statistickými úřady. A systémy ověřování, které existují, jsou slabé. Pokud jde o to, kdo odpovídá za uplatňování kodexu, Účetní dvůr zjistil, že část uplatňování kodexu závisí nejen na Eurostatu a národních statistických úřadech, ale také závisí na vládách, které uplatňují některé reformy a schvalují určité normy. V současné podobě národní statistické úřady jsou často, ne, často nejsou ve stavu, aby zajistili, že v příslušných členských státech všichni ostatní poskytovatelé údajů zapojení do procesu dodržují pravidla kodexu. Náš globální závěr tady je, že většina těchto situací vzniká z přetrvávající nejasnosti, které části kodexu jsou právně závazné a které nikoli. Pro nás, pro účetní dvůr, je otevřenou otázkou, proč některé zásady kodexu nejsou zcela právně závazné. Z hlediska druhého aspektu naší zprávy tedy naplňování evropských statistických programů 2008 až 2012. Audit zjistil, že Eurostat nekoncipoval statistický program jako skutečný plánovací monitorující nástroj, jako nástroj pro odpovědnost. My jsme zjistili, že změna priorit statistických aktivit vzhledem k novým výzvám zaostává za harmonogramem. Nový statistický program 2013-2017, musím říci, reaguje na zjištění účetního dvora v tomto směru a poskytuje jasnější hierarchii priorit a nabízí nové metody pro zpracování evropských statistik. A je samozřejmě nejasné, jak bude využíván během realizace tohoto programu. Účetní dvůr združil svá doporučení do tří kapitol. První doporučení je doporučení obecné. Jsme přesvědč... My jsme pevně přesvědčeni, že spolehlivé a důvěryhodné evropské statistiky jsou klíčovou sdílenou odpovědností. Závažné a prokazatelné kroky v celé Evropské unii všemi Eurostatem, komisí, členskými státy a statistickými úřady jsou předpokladem. Druhá doporučení se soustředují na zajištění eh, plného naplnění praktického kodexu a tady nebudu vybírat některý z požadavků, protože je to vše v našem doporučení. A třetí doporučení se týká statistického programu. Účetní dvůr zmiňuje sedm bodů, většina z nich byla pozitivně přivítána komisí do budoucnosti. V závěrem bych chtěl doplnit, že komise a Eurostat již podnikly pozitivní kroky dle naší zprávy a nedávné závěry a rozhodnutí se obírají správným směrem. Avšak eh, je třeba učinit ještě více. Konkrétně Eurostat by měl přijmout doporučení účetního dvora a vytvořit eh, systém konsolidovaného systematického ročního reportingu Evropskému parlamentu a radě o stavu naplnění nového, nového evropského statistického programu pro léta 2013 až 2017. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank. Děkuji. Za komisi pan Evares. Srdečně ho tady mezi námi vítám a prosím ho, aby zaujal stanovisko, anebo budete chtít jenom odpovídat až na otázky, které budou položeny. Děkuji, pane předsedo, děkuji vážení poslanci za příležitost říct několik slov na začátku rozpravy. Za prvé bych chtěl samozřejmě poděkovat parlamentu a výboru parlamentu i účetnímu dvoru za to, že se zabývají významnou debatou o úloze statistiky a úloze e, Eurostatu a Evropského statistického systému pro poskytování důvěryhodných statistik a statistických informací. E, za to bych vám chtěl skutečně poděkovat. Otázka důvěryhodných statistik byla již zmíněna několikrát a je zřejmé, že pro nás všechny je to stále jasnější, že statistiky jsou důležitou součástí evropské infrastruktury a pro politické rozhodování. A proto vše potřebujeme vysoce kvalitní e, statistiky jako vstup. My si vážíme doporučení účetního dvora a také způsobu, jak je pan Deutsch promítl do své zprávy. Myslím, že velmi dobře odrážejí ty kroky, které jsme sami zvažovali před několika lety a tady bylo důležité se o to odrazit. Tedy Eurostat souhlasí s téměř všemi doporučeními z návrhu z 19. prosince a akční, návrh akčního plánu, který byl vytvořen Eurostatem, byl zmíněn panem Galeou, odráží skutečně podrobně ty kroky, které byly již eh, podniknuty a naplánovány také z hlediska zvláštní zprávy. Tato doporučení jsou velmi konkrétní a pro nás bylo skutečně výzvou se s tím vyrovnat. Tyto akce také odpovídají do značné míry doporučením Evropského parlamentu, které uvádí pan Deutsch ve náru své zprávy. Chtěl bych zdůraznit několik bodů. Jedním z nich je pravidlo, které bylo uvedeno panem Galeo, tedy využití kodek, praktického kodexu. Praktický kodex nebo kodex postupu byl vyvnut v roce 2007 a byl postupně eh, zdokonalován se soustředěním eh, na to, aby byly tedy určité postupy vytvořeny. Řídící výbor má tedy eh, dbát na jeho naplňování. Řídící výbor sdělil, že by to bylo pozitivní a měli bychom se zabývat nejen národními statistickými úřady, ale také eh, změnit úlohu národních vlád a v tomto kontextu praktický kodex také z, z, eh, uvádí z hlediska důvěrodnosti vlády a zajištění důvěryhodných statistik eh, zprostředkování. A to je velmi důležitý prvek. V tomto kontextu si velmi vážíme podpory parlamentu proto, abychom přesvědčili členské státy, že nejen národní statistické úřady, ale také prostředí, v kterém pracují, musí být zaručeno a musí tedy být v tomto směru podporováni. A kromě toho Eurostat sám o sobě přivítal rozhodnutí komise a ten závazek důvěry a nezávislosti je zde také uveden. Další bod, který byl zmíněn, byl rozpočtový prvek a já jsem rád, že pan Deutsch se k tomu vyjádřil, protože to je také věc, která v kontextu současné situace je důležitý. Já jsem již zdůraznil, že statistika je základní infrastrukturou Evropské unie a v tom tedy pracovní program musí být zajištěn, zaručen a v tady si velmi vážím těchto poznámek z hlediska rozpočtu. Několik doporučení je, existuje v návrhu zprávy a máme určité pochybnosti a někdy nesouhlasíme. Jedna se týká úlohu SGAPu. Můžeme shodneme se na úloze SGAPu jako nezávislého poradního orgánu, ale týká se to pouze kolegiální kontroly. SGAP se v rámci mandátu zabývá eh, to, to kontrolou, ale SGAP by neměl tedy dohlížet na verifikaci a ověřování. Domníváme se, že rozhodnutí komise ze 17. září výslovně řeší profesní nezávislost Eurostatu a vyjasňuje, zejména odpovědnost generálního ředitele. Mimo jiné zajišťuje, aby evropské statistiky se šířily podle praktického kodexu Eurostatu. SGAP je technický orgán, ověřuje kolegiální kontrolu a zajišťuje, aby takto postupovaly hlavní zúčastněné subjekty. Úloha hlavního statistika. Tady mám určité pochybnosti, pokud jde o poznámky kdy eh, hlavní statistik nebo aby SG byl součástí výběrového řízení pro hlavního statistika. My jsme se snažili při revizi nařízení 23 evropské statistice, který stále je předmětem práce pracovní skupiny rady, jsme se snažili tedy o potvrzení úlohy hlavního statistika, ale skrze tedy nařízení 223 máme dostatečné páky pro výběrové řízení. A ta otázka s tím souvisí. Samozřejmě se také důrazně soustředujeme na pravidla pro budoucí statistický systém, pokud je o generážitele v členských státech, aby to byl, aby Národní statistický úřad eh, řešil že, že také zde dochází k dohledu všech dalších orgánů, které se podílejí na oficiálních statistikách, aby se staly součástí evropského systému a řídili tuto práci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji, pane Dojči, děkuji i účetnímu dvoru za zprávu a s těmi dvěma výjimkami jsme velmi spokojeni a vážíme si tohoto příspěvku. Děkuji za stanovisko komise. A nyní má slovo paní Brzo. Pane předsedo, děkuji za slovo. Eh, nedávné ekonomické události potvrdily, že spolehlivé statistické údaje mají pro fungování Evropské unie zásadní význam. Tyto údaje jsou používány skoro ve všech oblastech, nejen pro vypracování politik Evropské unie, ale také pro zhromažďování a poskytování finančních prostředků, ale i pro sledování výkonnosti Stále více evropských politik na statistikách závisí při přijímání rozhodnutí či ukládání sankcí. Jsem znepokojena, že při auditu účetního dvora bylo zjištěno, že komisi ani Eurostatu se dosud nedaří plně uplatňovat kodex evropské statistiky. Kodex sice stanovuje náročné normy, ale chybí silné nástroje na ověřování a vynucování, které by zajistily dodržování těchto norem v rámci celého evropského statistického systému této souvislosti se domnívám, že Evropská komise, Eurostat a hlavně členské státy mají společnou odpovědnost za udržení důvěry veřejnosti v evropskou statistiku. Evropský statistický systém musí být založen nejen na posílení profesionální nezávislosti hlavního statistika Evropské unie, ale také na nezávislosti předsedů národních statistických úřadů jako základního předpokladu pro zajištění nezávislosti těchto institucí kteří by neměli přijímat žádné pokyny od vlády či jiných institucí v rámci členského státu. v této souvislosti jsem již navrhla některé pozměňovací návrhy ke zprávě. děkuji za pozornost. Ja, Děkuji. Kolegyně Andreasen, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla vyjasnit eh, něco, co řekl zpravodaj eh, ve srovnání s účetním dvorem. Zpravodaj říká, jestli jsem to dobře pochopila, že ten praktický kodex není uspokojivý, zatímco účetní dvůr říká, že není řádně prováděn, uplatňován. A to jsou dva různé problémy. Jeden, zda ten kodex je uspokojivý nebo ne, a druhý problém, jestli se tedy uplatňuje nebo ne. Mám pocit, že ve světle situace, o které právě hovořila kolegyně, Eh, pokud jde tedy o evropskou ekonomiku, je velice znepokojivé, že eh, od účetního dvora dostaneme stanovisko v tom smyslu, že ty systémy se stále opírají jen o vzájemnou důvěru. Já myslím, že tady z toho bychom se snad měli poučit. Ta vzájemná důvěra prostě nefunguje. A obávám se, eh, nebo mám pocit, že je znepokojivé, že jsme se nikam dál nepohli. Může k tomu komise něco říci? Když se hovoří o provádění eh, a uplatňování kodexu, účetní dvůr říká, že se jedná o sdílenou odpovědnost. Možná je to sdílená odpovědnost, ale někdo prostě musí převzít vedení národní eh, statistické eh, úřady, vlády, eh, Eurostat, ti všichni nesou svůj díl odpovědnosti, ale myslím, že tu vůdčí úlohu by měl mít Eurostat. Pokud ne, tak k čemu ho vlastně máme? Jenom k tomu, aby dával dohromady statistiky, které přecházejí z členských států? Nikoli. Úlohou Eurostatu by mělo být revidovat kvalitu těch statistik a dohlížet na to, že ten kodex je skutečně uplatňován. A já se tedy ptám komise, zda souhlasí s takovouto vůdčí úlohou Eurostatu eh, a zda tedy účetní eh, dvůr se také domnívá, že by tomu tak mělo být. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Wortmeldungen doch, Inge. Paní Kresle, prosím. Pro mě důležitá otázka. Je zajištěno, že podvody, jako jsme to měli s řeckými statistikami, že se nebudou opakovat? Hlásí se ještě někdo o slovo? Nevidím nikoho, takže požádám o odpovědi možná nejdříve zástupce komise nebo zástupce Eurostatu, kdo nám může odpovědět? Já bych chtěl zareagovat na otázku paní Andreasen. Ten kodex eh, regulační systém se, prová- eh, se ověřuje prostřednictvím tzv. peer review, se vzájemného srovnávání, kdy vlastně zástupci národních statistických úřadů navštěvují jiné eh, národní statistické úřady za tímto účelem. Jasně jsme pochopili, jaké jsou nedostatky tohoto systému, poukázal na to i účetní dvůr. A teď máme tedy několik eh, navržených změn. Jednou z nich, jak už jsem říkal, je myšlenka závazku důvěry, kde bychom ten závazek eh, vlastně z toho Národního statistického úřadu přenesli na vládu. Eh, Ta vzájemná důvěra by se tedy měla změnit eh, tím způsobem, že ten, eh, ta, ta, ten zástupce vlády se podepíše, podpisem zaváže, ze, že tedy zajistí kvalitu těch statistických údajů. Ta vzájemná důvěra tedy bude přenesena na eh, systém, kdy ten závazek jasně bude potvrzen podpisem. Sdílená odpovědnost s tím také úzce souvisí. Vůdčí úloha Eurostatu je jasná. My vedeme revizi nařízení 223 o evropské statistice. Už jsme ukázali členským státům, jak je možné provádět tento závazek o důvěře. Snažíme se na pracovní skupině eh, rady a na těch dalších gremích, kde se o tom hovoří, přesvědčit členské státy o významu takovéhoto závazku důvěry, protože to je eh, eh, důležité v rámci sdílené odpovědnosti, kde ale tedy vůči úlohou skutečně by měl mít Eurostat. Nařízení 223 v tomto smyslu bude velice důležité. Členské státy a jejich statistické úřady a zástupci eh, členských států na pracovní eh, skupině Rady už byli několikrát zváni na eh, workshopy právě o tom závazku důvěry, aby si to ujasnili. To, pak je tady otázka, kterou kladla paní Gresle a to se týká toho, že v posledních letech se zavedlo mnoho nástrojů, které by měly eh, eh, právě zajistit, že se nestane to, co se stalo u řeckých statistik, že se to už nebude opakovat. Ale život je někdy složitý, jak víme, a my se snažíme dělat maximum za tímto účelem, jakožto někdo, kdo vede evropský statistický systém. Snažíme se to zajistit Eh, máme také tedy ten poradní orgán, eh, máme výbor EESC, máme nové nařízení 223, máme rozhodnutí o Eurostatu, máme několik nařízení, například eh, o pokutách a o způsobech tvorby statistik ta regulace se stále více zaměřuje na kvalitativní otázku. Eh, samozřejmě bych o tom mohl hovořit eh, celé hodiny, mohl bych vás informovat o veškerých eh, krocích, které činíme, ale ta stoprocentní záruka není nikdy možná, ale snažíme se skutečně udělat maximum pro to, abychom vyloučili opakování takové situace. Pokud je o otázku paní Brzobohaté, bohaté, Myslím, že už jsem to vlastně zodpověděl v odpovědi na otázku paní Andrásen, pokud jde o ten kodex, kde jsem hovořil tedy o tom závazku důvěry, jak na tom nyní pracujeme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Účetní dvůr, pane Galeo, pokud se chcete vzít slovo. Velice stručně, pane předsedo, v reakci na otázky poslanců. Myslím, že jsme i nadále názoru, že jasná právní jistota, pokud jde o povinnosti zúčastněných stran dodržet veškeré zásady kodexu, to je důležitá věc. Za druhé, potřebujeme tedy eh, eh, transparentně jmenovaného hlavního statistika a za třetí potřebujeme je důvěryhodnou revizi a vymáhání předpisů. To by určitě zefektivnilo eh, plnění úkolů Eurostatu a také by to bylo eh, jaksi uklidněním pro evropské občany ohledně důvěryhodnosti a spolehlivosti evropských statistik. Ten závazek důvěry ze strany různých eh, vlád členských států, to je krok správným směrem ale my nejsme úplně přesvědčeni, že to může nahradit eh, nějaké, eh, nějaký silný a nezávislý mechanismus ověřování. Děkuji. Takže děkuji za diskuzi a na závěr uděluji slovo panu zpravodaji. Prosím, pane Dojč, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také e, já bych se chtěl obrátit na pana Galeu. On vlastně schrnul e, ty body celkem stručně a já bych se rád dotkl tří otázek. Za prvé bych chtěl zdůraznit otázku, e, kterou tady zmínil zástupce Eurostatu a komise v případě unijních institucí a členských států jasně vidíme, že můžeme hovořit o nezávislosti pouze tehdy, eh, existují-li dostatečné rozpočtové prostředky na zajištění této nezávislosti. Momentálně je situace taková, že zdroje pro fungování Eurostatu, nebo alespoň část těchto zdrojů, se do Eurostatu dostávají prostřednictvím různých generálních ředitelství komise. A bylo by lepší, kdyby tyto zdroje byly eh, v samostatné rozpočtové položce Eurostatu. V nadcházejících sedmi letech Eurostat bude mít mnohem více práce a eh, má-li ty své úkoly splnit, tak je třeba, abychom měli k dispozici objektivní a nezávislé statistiky, protože ty jsou základním materiálem pro další rozhodování. E, jsou tady dvě otázky, na které poukázala i komise. A tam se tedy návrhy mé a návrhy komise liší. To jsou body 7 e, a 13. A to souvisí s tím hlavním statistikem a s SGABem. U obou otázek jsem toho názoru, tak jak jsem jej uvedl i ve zprávě, ten můj názor se nemění. A uvidíme, jak tomu přistoupí komise. A k tomu, co říkala ještě paní Andreasen eh, ohledně toho eh, obsahu praktického kodexu, že tam jsou určité problémy. A i při uplatňování toho kodexu se objevují problémy. Jak obsah, tak uplatňování jsou problémem. A tyto problémy můžeme vyřešit článkem dvě, příslušným článkem nařízení 223. Myslím, že je na čase se rozhodnout, jak zlepšit fungování Unie nevidím žádné argumenty eh, proti eh, statistickému systému eh, pod vedením Eurostatu. Pokud budeme mít jednotné normy, jednotnou metodiku, pak můžeme ten statistický systém opravdu mm, realizovat. Na závěr bych chtěl poděkovat eh, všem kolegům za hodnotné příspěvky a děkuji také za vyjádření názoru ušetního dvora. Těším se na další spolupráci. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji panu Galeovi od účetního dvora a také zástupci komise. Děkuji za účast v naší diskuzi. Tím jsme se dostali na konec dnešního pořadu jednání. Srdečně děkuji všem eh, a končím veřejnou schůzi výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji všem zúčastněným a Prosím, teď eh, okamžitě zahájíme schůzi koordinátorů. Děkuji všem eh, zúčastněným a po maličké přestávce začneme schůzi koordinátorů.